Good morning, everyone. Dobré ráno všem. Můžeme začít schůzi našeho výboru. Doufám, že všichni jsou dobře naladěni a připraveni pracovat. Pokud nemáte nic proti, a můžeme schválit pořad jednání na dnešní den. Máme tlumočení do 21 jazyků a jako obvykle podklady ke schůzi máte k dispozici elektronicky a naše schůze je přenášena na internetu. Elektronicky jsme eh, rozeslali doporučení koordinátorů a pokud nemáte nic proti, potom je můžeme považovat za schválené. A dále máte k dispozici zápis z naší schůze z 20. a 21. března. Pokud nemáte nic proti tomuto zápisu, je tento zápis považován za schválený. První bod, obsahový bod na našem pořadu jednání pro dnešek je bod, v rámci kterého bych vás měla informovat o probíhajících eh, jednáních v rámci trialogu. Je zde nějaký problém s tlumočením? Tlumočení nefunguje? Jaký jazyk? Francouzština? Pokusíme se to vyřešit. Už to funguje? Dobře. pokud jde o trialog o balíčku k oběhu mému hospodářství, a proběhl první neformální trialog k tomuto tématu společně s Radem a komisí. Proběhla výměna názoru o nejdůležitějších politických otázkách v rámci tohoto balíčku. Diskuse vycházely Eh, z postoje Evropského parlamentu ze 17. března a z mandátu Koreperu z 18. května. Eh, ten mandát eh, Koreperu pokrýval rovněž pozměňovací návrhy parlamentu. Existují rozdíly mezi radou a parlamentem u některých kritických otázek. Zahrnuje to recyklaci nebo cíle pro recyklaci a skládkování a také eh, se to týká výjimek pro dosažení cílů. Týká se to rovněž přístupu eh, k metodě eh, pro výpočet a také se to týká potravinového odpadu. Nicméně diskuze byly konstruktivní a bylo dohodnuto, že některá témata budou převedena zpět na technickou úroveň. E, zahrnuje to například hierarchii odpadů, potravinové odpady, vedlejší produkty e, a výjimky e, z působnosti směrnice. Další neformální trialog se bude konat 26. června. Má někdo něco k tomuto tématu? Nikoli, tak se můžeme dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je zpráva paní Guteland o energetické účinnosti. Dávám tak eh, slovo zpravodajce paní Guteland. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegům, kteří dnes ráno přišli jsem velice ráda, že zde můžu představit eh, své stanovisko k energetické účinnosti. Pro mě je to cesta do budoucnosti, tak abychom lépe využívali eh, zdroje, abychom měli inteligentnější eh, trhy. Evropská unie má velký potenciál pro navýšení energetické účinnosti. To je důležitý krok pro společnost Měrnice eh, je platná od roku 2012, nicméně energetická účinnost není dosud maximalizována. Eh, tímto přeskumem máme příležitost zlepšit situaci. A Evropa musí skutečně využít této příležitosti, aby Evropa dosáhla svých cílů. Zlepšení energetické účinnosti znamená posílení Evropy a zajistí to také to, že zůstaneme ve vůdčí úloze, ve vůdčí roli um, na cestě k efektivnější společnosti. znamená to, že eh, je možné vytvořit eh, stovky tisíce, možná i miliony nových pracovních míst, jak společnosti budou investovat do nových technologií a do inovací. Energetická spotřeba od roku 2010 klesá, zatímco HDP v Evropě eh, stoupá. Takže vidíte, že odpojení HDP od spotřeby energie už se naplňuje opatření pro energetickou účinnost a přispívají k hospodářskému růstu. Tato zpráva se snaží také posílit zaměstnanost prostřednictvím dobrého financování a dobrých investic je možné skutečně navýšit zaměstnanost v rámci energetické účinnosti. S ohledem na to, jak budeme ambiciozní, můžeme vytvořit 400 ehm, tisíc až 5 milionů nových pracovních míst. Vysoké cíle energetické účinnosti rovněž budou představovat příspěvek pro zdraví evropských občanů, protože je možné každý rok zachránit tisíce životů, když dojde ke snížení znečištění ovzduší. Máme možnost eh, zlepšit eh, život eh, také pro miliony lidí, kteří trpí energetickou chudobou. Rovněž ehm, tato zpráva umožňuje těmto lidem ehm, a jejich domácnostem zlepšit jejich kvalitu života. Navýšení e, cílů energetické účinnosti e, znamená e, pozastavení znečišťování a také navýšení nezávislosti Evropy z hlediska energetiky. V období 2021 až 2030 a snížení importu fosilních paliv Eh, povede eh, k úspoře 288 miliard eur. Eh, navrhujeme do roku 2030 cíl 40 pro energetickou účinnost. Hodnocení dopadů komise ukazuje, že tento 40% cíl je z dlouhodobého hlediska ten nejefektivnější je možné také udělat více na národní úrovni a proto tato zpráva zavádí eh, závazné národní cíle eh, v článku 7. To bude maximalizovat eh, potenciál pro zlepšení na národní úrovni a také to zvýší prediktabilitu, která v současné době je nedostatečná. rovněž Zpráva zavádí eh, v článku 5 eh, povinnost eh, renovovat veřejné budovy. Rozšiřuje se to na všechny veřejné budovy, které musí být energeticky účinné. Je nutné, abychom této příležitosti využili co nejlépe. Tento postoj už eh, byl potvrzen Evropským parlamentem při několika příležitostech. Poslední taková příležitost byla před rokem. Mezitím došlo k podpisu pařížské dohody, a která ještě zdůrazňuje, že Evropská unie musí eh, nebo by měla převzít odpovědnost. Ehm, Máme, eh, jde zde v podstatě také o evropskou reputaci. nakonec eh, ještě jenom několik slov eh, k inteligentním měřidlům. Inteligentní měřidla mají dobrý potenciál a měření, inteligentní měřidla jsou v podstatě nejefektivnější. Existují zde určité obavy týkající se eh, budov, kde je více eh, bytů. A především pak eh, zde existují obavy u případů, kdy se náklady na teplo a teplou vodu rozdělují mezi byty. A lidé Eh, v takovýchto budovách eh, by neměli eh, trpět tím, že budou žít v zimě jenom proto, že naše pravidla jsou příliš neflexibilní. Je třeba, aby bylo možné nalézt pro tyto typy budov co nejefektivnější řešení. Envy zde připravuje stanovisko. Máme samozřejmě, naše kompetence se překrývají s ITRE. Myslím, že eh, pro parlament bude přínosem, když budeme mít eh, silný postoj. Já se těším eh, na spolupráci s kolegy z dalších politických skupin. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 14. června. Děkuji paní Guteland. Přinestla jste skutečně hodně dobrých zpráv. Myslím, že tato zpráva je přínosem pro všechny. Pan Belet. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce. A chtěl jsem zmínit ještě Trumpa, to, že Trump um, odstoupil od eh, pařížské dohody. Myslím, že je to skutečně smutné, ale nezmění to eh, naši potřebu pokračovat v této cestě a zvyšovat energetickou účinnost. Já myslím, že všichni se na tom asi shodneme. Jsme převlečeni o tom, přesvědčeni o tom, že eh, se musíme soustředit na ta místa, kde je největší potenciál, a to jsou budovy. Jako stínový zpravodaj eh, také pro ETS eh, bych Eh, navrhnul také něco s ohledem na ETS. Myslím, že zde se ale musíme snažit eh, soustředit se na sektory mimo ETS. Ehm, probíhají diskuze o posílení ETS, ehm, také s ohledem na MSR. Myslím si, že naším cílem musí být tlačit na členské státy, aby ehm, se snažili využívat potenciál ostatních sektorů, nejenom stavebnictví. Pokud je o závazné cíle, už jste zmínila ITRE, hlavní zpravodaj je pan Girek, ten je z vaší politické skupiny a navrhuje cíl mezi 30 až 40 to je závazný cíl na evropské úrovni. A navrhuji, abychom se zamysleli nad tímto návrhem Možná eh, má tento cíl větší šanci, aby získal většinu v, na, na plenárním zasedání. Víme, že celá řada kolegů má obavy z toho, že cíle nebudou závazné na národní úrovni. To by mohl být výsledek tohoto procesu. Víme, že zde existují obavy, pokud jde o to, jak eh, dosáhnout celkového cíle EU jsem přesvědčen o tom, že musí být eh, možné dosáhnout toho cíle, samozřejmě za předpokladu, že komise bude pokračovat eh, ve svém úsilí vytvořit eh, mechanismus, tak aby bylo zajištěno, že toho cíle bude možné dosáhnout. Je třeba, aby byla zavedena odpovědající od, opatření například v dopravě. Takže já myslím, že pak bude možné dosáhnout toho závazného cíle na evropské úrovni. Pokud jde o malé a střední podniky, zpravodajka hovořila eh, o energetických auditech pro malé a střední podniky. Myslím si, že to je velice dobrá myšlenka, tam je obrovský potenciál v oblasti malých a středních podniků. Myslíme si, že eh, členské státy by měly zavést odpovídající mechanismy. Zda by to mělo být povinné, my o tom nejsme přesvědčeni, zda by eh, to měla být opatření, která budou stimulovat, ano, to se v každém případě myslíme. Eh, je potřeba mít takový nástroj, který bude stimulovat, takže to je věc, o které můžeme dále hovořit. A předsedkyně, zpravodajko kolegové, článek 5 článek 5 není v působnosti toho, co navrhla komise. Nicméně my jsme připraveni podpořit zpravodajku, že je potřeba řešit e, článek 5 a e, rozšířit tu působnost na e, všechny veřejné budovy. Eh, takže tento návrh může eh, počítat s naší podporou. Eh, to byla tedy hlavní stanoviska z naší strany. Děkuji panu pane Belete a další je paní Višněvská. Děkuji bardzo, paní převodní. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem velice vděčná za tento návrh stanoviska a za uskutečnění konzultací se všemi zpravodaji. Eh, jako vždy, ani tady jsme se nezhodli ve všem. Pokud se týče článku 9a, to znamená eh, rozhodně omezit poměrová měřidla v bytových eh, domech, všude tam, kde je to technicky možné a ekonomicky se vyplatí. Promiňte, paní Ježňovská. My jsme neměli tlumočení, teď už máme. Můžete prosím pokračovat. Děkuji paní zpravodajce za eh, odvednou práci a také za schůzky. Chci říct, že pokud se týče článku 9a, eh, pak tedy eh, závazek používat poměrová měřidla v moderních technologiích, by měl být omezen pouze tam, eh, kde je to přiměřené eh, ekonomicky a technicky oprávněné. Eh, technické záležitosti, technický posudek je, tedy záleží na hodně z faktorech, včetně třeba také na stavu budovy, stáří budovy a i geografické lokace. Proto chci říci, že Eh, tyto požadavky je třeba vyvažovat eh, reálnými podmínkami, reálnou podmíněností. Eh, to, co například v článku 5, to nebylo podrobeno revizi, tak to také podporuje, jak říká paní zpravodajka. Dále, pokud se týče zlepšení energetické účinnosti o 40 eh, To se nyní přesouvá do roviny eh, povinných opatření, což je sice pozitivní, ale tak, jak to tady je stanoveno, eh, je problematické, poněvadž energetická účinnost má snižovat emise a závislost na dovozech energie. A tady musíme brát v úvahu také politická i technologická omezení. Politicky eh, tady jde o stanovisko členských zemí, kteří, eh, které v radě se shodly na směru shodném se smlouvami. Ovšem požadavek komise eh, překračuje dosud stanovený mandát a v radě Eh, se kolem toho rozehrály eh, velké debaty. Eh, my zatím to vypadá, že se dostáváme do konfliktu s členskými zeměmi a asi jaksi nevyhrajeme. Členské země zde argumentují zejména technickými omezeními účinností využití energie, která má své limity a tyto limity jsou v různých oblastech různé. A i toto je třeba eh, brát v úvahu. Proto nesouhlasím s tak radikálním zostřením cílů. Nesouhlasím s pozměňovacím návrhem 21. Myslím, že kontinuita je nutný, ale článek 7 tady jsou omezení na využití mechanismu elastičnosti a tady nepříliš chápu, eh, jaké obavy z toho paní zpravodajka má také má určité obavy se stanoviskem zpravodajky i názorem komise eh, o boje, boji proti energetické chudobě. Přístup komise eh, vypadá tak, že by odpovědnost za tento problém se jednoduše a prostě přesunula na členské země bez ohledu na to, že nemáme společnou metodiku eh, měření eh, velikosti a rozměru tohoto problému. Eh, taky se tedy eh, neberou v úvahu otázky zvýšení energetické účinnosti budov. Tady by se mohlo stát, že investoři náklady na zateplení budov budou přesouvat tak, že to dopadne na jiné společenské skupiny. Děkuji, pan Javor. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych také poděkovat eh, paní zpravodajce za návrh stanoviska a za vynikající spolupráci na tomto stanovisku. My jako zelení návrh stanoviska obecně eh, rádi podporujeme, zejména v konkrétní záležitosti, jak, je, jak jsou 40% zvýšení energetické účinnosti, to je velmi ambiciozní a my to vlastně jenom opakujeme. Není to nic nového a také se domníváme, že je to prakticky dosažitelné a to nejen technicky, ale také za daných tržních podmínek. A také e, vyšší cíle zajišťují větší úspory energie, což znamená zlevnění energetického eh, hospodaření jak budov, tak také členských zemí. Eh, také pokud se týče národních eh, závazných cílů, tak myslím, že je to v pořádku, poněvadž jde nejenom o dosažení globálních evropských cílů, ale také rovnost mezi členskými zeměmi. A pokud se týče investic do zateplování budov, Musím eh, říci, že eh, jsem velice rád, že to tady máme, ale pokud vytvoříme eh, nebo vezmeme v úvahu rozdíly mezi členskými zeměmi, to, že některé eh, v tom, na tom budou výrazně lépe než jiné, tak může se stát, že vytvoříme eh, velkou mezeru v konkurenceschopnosti mezi členskými zeměmi, což by mohlo být nebezpečné zejména pro eh, východní členy, kteří se proti tomu staví. Také souhlasíme, že by se měly podle článku 7 uzavřít mezery v legislativě, včetně tedy dopravního sektoru a jsme proti výjimkám v článku 7. Ten rozdíl 25%, který se zde navrhuje, to je naprosté minimum, ale já si myslím, že tedy ty výjimky by se měly zrušit podporujeme eh, to, co je zde napsáno energetické chudobě a myslím, že zde mohou se členské země spoléhat na evropské fondy při řešení energetické chudoby. Jde o to, aby byly eh, podporovány subvencemi domácnosti, které jsou skutečně potřebné, které jsou nízkopříjmové a neměly by eh, v tom problému být ponechány sami eh, sobě. Domníváme se, že Evropská unie by měla pokračovat ve vytváření konkurenceschopných měření, eh, což se týká mm, poněkud eh, se podívat jinak na výchozí situaci a mm, taky podporujeme eh, pařížské cíle, například dekarbonizaci do roku 2050. A klíčová, klíčovým prvkem je financování pro dosahování energetické účinnosti, čili odkud mají přijít zdroje a jak se mají vynakládat. A tady je třeba zapojit také soukromé investice Eh, protože tyto investice se obecně vyplácejí za 2, 3, 4, 5 let a myslím, že eh, také mnohé soukromé subjekty jsou připraveny se zapojit. A jediné, co potřebují, je eh, předvídatelné a stabilní právní prostředí a regulační prostředí doma i v Evropě. Ty by se měli eh, zabývat eh, zejména eh, rom, romskými komunitami, komunitami imigrantů, prostě těmi slabšími. A dále bychom se měli zabývat specifiky některých členských zemí, kde ty pobídky pro energetickou účinnost by bylo třeba trošku upravit, protože Eh, mají trošku eh, jinak eh, sestavený mm, ten, sestavené to portfolio bytových budov, obytných budov bytového fondu. Dále my tady máme ambiciozní nařízení, které bude stanovovat také Eh, povinnosti pro členské země a samozřejmě je nutné eh, toto financování při ochraně zranitelných a marginalizovaných domácností. Děkuji paní Evi. Děkuji vám. Já zde zastupuji kolegu Peričínyho, a chci vám zde předat několik jeho úvah a potom tedy přidat také e, osobní názor této zprávě o e, e, revizi směrnici o energetické účinnosti. Já chci poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci, za celou zprávu. Obecně se s ní shoduji. Souhlasíme s navrhovanými pozměňovacími návrhy, zejména pokud se týče cílů, tady je zasněno číslo 40%, tak my jsme také pro. Naprosto souhlasíme, že závazný cíl je nutností jak na evropské úrovni, tak pro jednotlivé členské země. Je to pro nás zásadní, eh, poněvadž tady jde o to promítnout toto nařízení do konkrétních kroků. Takže členské země, ano, je třeba, aby opravdu také investovali eh, do energetické účinnosti. Jsou eh, mnohé členské země, eh, které jsou v tomto směru aktivní sami, ale je třeba, aby se zapojily všechny členské země. Nejlepší energie, jak známo, je energie, kterou nespotřebujete takže zde máme obrovský potenciál, pokud se týče energetických úspor. E, jsou prostě toto v budovách zlepšení jejich energetické činnosti je velice snadno dosažitelné, tady relativně. Souhlasíme s návrhem, že e, flexibilita by měla být omezena a zejména jsme proti výjimce pro eh, dopravní sektor, který se podělí téměř 30% na spotřebě energie. Čili tady skutečně doprava by měla eh, přispívat eh, k omezení spotřeby energie. Potenciál pro zlepšení je zde obrovský. Já souhlasím s tím, co bylo dosud řečeno. Máme zde velice důležité pozměňovací návrhy, které mohou posílit tento nástroj, zejména při řešení energetické chudoby, které mohou pomoci k zaměstnanosti. Toto je potenciál, kterého je třeba využít. A ještě jednu věc si říci. Já a Hnutí pěti hvězd považujeme za důležité to, abychom rozdělili investice do energetické účinnosti a do obnovitelných zdrojů, eh, aby, aby se toto odečetlo mm, mm, od eh, eh, investic do zaměstnanosti a růstu. Toto, je, toto jsou investice, které se budou vracet velice rychle a já si tedy myslím, že bychom měli tyto investice do energetické účinnosti podporovat i příslušný trh a měli bychom to tedy vyjmout z propočtu pro pakt růstu a stability. Já děkuji ještě jednou paní zpravodajce a e, určitě budeme dále pokračovat v práci velice. Dobře, ještě paní Vodin. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady hovořím v zastoupení paní Godin, která nemohla přijít, takže tady uvádím, co ona říká. Takže taky děkuji zpravodajce za její práci. Tento návrh stanoviska o energetické účinnosti potvrzuje e, účinnost směrnice, která bere v potaz eh, jaksi omezenost energetických strojů. E, eh, to je správná cesta, i když ta energetická mm, prekérnost, se dá říci, je důsledkem škrtů, eh, které eh, si vynutila Evropská unie. A současně je evropská politika těžko a nepodporuje stabilitu kurzů energií to vede k narušení napoj, zapojení investorů a podniků při aplikaci ustanovení stávající směrnice. A konečně Evropská unie bude muset dbát na to, aby odchod Spojených států z pařížské dohody kompenzovala především tedy e, v oblasti energetické účinnosti, aby současně toto nevedlo k deindustrializaci. Je potřeba, aby cíle v oblasti energetické účinnosti e, nebyly e, prováděny na úkor našich podniků a naší zaměstnanosti. Takže se chystám předložit pozměňovací návrhy, aby přeskum směrnice bral v potaz i tyto aspekty. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo těm, kteří o ně požádali. A nyní první je pan Líze. Děkuji, pane eh, předsedo. Hm, děkuji za kvalitní přípravu. Já podporuji tady ty eh, základní argumenty. Připomněl bych jedno číslo. V minulých letech denně eh, platíme miliardu eur za dovoz eh, fosilních paliv. Eh, pokud by tyto peníze měli eh, k dispozici řemeslníci nebo průmyslové sektory pro energetickou účinnost, tak to by bylo daleko lépe utracené peníze. Samozřejmě nemůže zde docházet k arbon leakage, poněvadž všechno se tady investuje na místě. Není to jeho v ETS. A ještě bych chtěl říci, že také obnovitelné zdroje, které podporuje, eh, ale eh, jak si to, že tvrzení, že jsou neomezené, no tak to také není pravda. Já eh, třeba eh, jsem momentálně eh, uprostřed volebního boje v oblasti, kde lidé začínají být poněkud skeptičtí k tomu, že by se měli do nekonečna stavět větrné turbíny. Myslím si, že ten návrh je dobrým východiskem podpory především to, že článek 7 zavádí dlouhodobou plánovací jistotu, to je nejen do roku 20, ale také do roku 25 a dále, kde tedy se řeší to, jak dále podporovat energetickou činnost VU. E Pro mě je velký pokrok to, že komise navrhuje 30 Když si to přepočtete, tak eh, jak eh, to komise navrhuje, tak už toto stačí, abychom bohatě splnili pařížský cíl, tam je 27%. Jsem poněkud skeptický s těmi 40%. Ano, eh, připouštím, že parlament se těch 40% drží. Já jsem byl také mezi těmi, kteří to od začátku takto podporovali a tenkrát to bylo odůvodněné i vědecky, ale od té doby klesá cena ropy a my jsme vlastně tři roky ztratili eh, času na přípravu eh, při mm, eh, současné ceně ropy. Tady to už přestává mít smysl, také rada se tím tolik nezabývá. E, také e, těch 30%, tak jak to zaznělo také v ITRE, to je sympatický návrh, což neznamená, že bych souhlasil s dalšími částmi návrhu, které mě připadají zvláštní. A poslední věc. EPP bych chtěla také zmínit jednu obavu, a sice Nechceme, aby politika energetické účinnosti omezila hospodářský růst, eh, čili eh, zakazovat eh, zvyšování výroby na základě toho, že by se spotřeboval více energie, tak to je naprosto špatně. A takže žádné omezování růstu, ale pouze zlepšování účinnosti. A ještě poslední bod, paní předsedkyně z výboru ITRE. Už při jednání o MSR jsme slyšeli, eh, slyšeli jsme eh, mm, příslip, že budeme mít článek 53+. Plus. Nyní bohužel výbor ITRE to odmítá, takže bude třeba to přenést na konferenci předsedů. To je totiž také téma, které se týká našeho výboru, ne pouze ITRE. Tady zazněl prostě slib a my bychom měli vyžadovat, eh, aby se plnil. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Kaut. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Já budu stručný. Kolega Javor už říkal to, co my zelení si myslíme. A chtěl bych jenom zdůraznit, že vždy kritizuji komisi, ale pro jednou se budu k ní stavět pozitivně. Já vím, že měknu. Zatím nejsem ve vládě. Ne, ne, to ne. Já vím, že to je pro každého šok, ale myslím, že je dobré občas říci, že komise tady opravdu si uvědomuje význam energetické účinnosti. A když hovoříme o účinnosti a o legislativních návrzích, tak si myslím, že opravdu je dobře, že komise pro jednou jak si bojuje s radou. To je, myslím, dobrá věc, ale samozřejmě, a to už jistě všichni už méně překvapí, že eh, v tom boji tomu přistupuje jen, jen tak vlažně a mohla by bojovat více. A my v Evropském parlamentu bychom měli posílit, jak si přiostřit tu diskuzi, kterou potřebujeme s, vést s radou. Když se podíváme na hodnocení dopadu, když podíváme se, jaké má dopady energetická účinnost na zaměstnanost, kvalitu vzduchu, vzduchu um, energetickou bezpečnost a podobně, všechny tyto uh, ukazatele, kromě omezení emisí kysličníku uhličitého, tak je to pro všeobecně prospěšné, takže si myslím, že to je opravdu nejlepší cesta pro aplikaci cílů z Paříže. A čím větší bude ten úsporný cíl, tak tím lepší budou výsledky, tím budou, eh, bude snáze možné dosáhnout 40% cíle. Takže my bychom měli komisi říci, děkujeme vám za to, že tlačíte na radu, ale eh, chtělo by to více, ambicioznější cíle, Ehm, proto, aby to bylo závazné také na národní úrovni, protože v tom ehm, svém návrhu toto eh, komise neuvádí a asi by bylo lepší ujistit se, že na národní úrovni existují také závazné cíle. A konečně, po té, co jsem tak pochválil komisi, tak očekávám taky něco za to a to se týká dopravy. Moc podporuji eh, zpravodaje v doplnění dopravy, protože tam opravdu účinnost chybí. Ale mělo by to být také doplněno politickými návrhy komise, abychom se ujistili, že skutečně budou existovat soubory cílů, kdy i eh, doprava bude mít stanovené cíle v emisích CO2 a to komise může stanovit ambiciozní cíle Eh, pro rok 2025, protože čím dříve do toho zahrneme dopravu, tím dříve dosáhneme výsledku a pak můžeme říci, že opravdu energetická účinnost má přednost. Takže eh, já komisi chválím a za to doufám, že bude ještě ambicioznější. Děkuji. Pan Florenc. To je skutečně eh, zajímavá vazba mezi komisí a eh, nizozemím. No, eh, já myslím, že ta zpráva je velice zajímavá, velice důležitá, zejména proto, že my jsme nejdříve uložili průmyslu obrovské cíle nebo výrazné cíle a e, momentálně zde nemáme zapojení soukromého sektoru e, do renovace budou. E, čili pokud je 40%, já vím, že u nás v Rakousku, v Nizozemí se už léta se už léta objevují pokusy Eh, pokusy eh, mm, zlepšit energetickou účinnost eh, budov. Jsou třeba u nás proto k dispozici úvěry za méně než půl procenta a přesto se do toho nikdo nehne. Čili je to otázka povědomí. To, že my si to uvědomujeme, to ještě neznamená, že si to tady uvědomují také široké vrstvy obyvatelstva. A Čili pokud se nám nepodaří toto zpropagovat a, a přimět lidi k tomu, aby to eh, aby se do toho teda pouštěli a za tak eh, užitečných eh, čili podmínek, které tedy jsou pro ně výhodné, no tak to je prostě špatně. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že se shodujeme na tom, že energetická účinnost je důležitou součástí eh, dosahování pařížských cílů. Já vím, že to, eh, ten původní cíl 2020 eh, byl nedostatečně ambiciozní. A to s tím, jak se Trumpova Amerika vzdává těchto cílů, je o to důležitější, abychom se ji nezbávali my pokud se ještě 40% a možná ne zcela dokážeme, ale možná, že bychom to eh, měli nějakým způsobem se to pustit. No, eh, my třeba chceme obnovitelné zdroje. Na to potřebujeme energii větru, ale na to zase potřebujeme ocel. No, takže eh, prostě to si musíme uvědomit a proto si myslím, že je správné, že se snažíme eh, nebo měli bychom být tedy vyvážení. Ano, my eh, potřebujeme čím dál přísnější cíle, ale musíme být také flexibilní, abychom ponechali určitý prostor průmyslu. Doprava samozřejmě to je velice důležitá pro energetickou účinnost, dekarbonizace, na té se tam pracuje a je tedy ještě hodně práce před námi. Ale je třeba to vnímat globálně, protože v dopravě nejde o to, abychom šetřili energií, ale potřebujeme inteligentní systémy řízení dopravy. Eh, já to tady nechci eh, nějak, eh, jak se teďka rozvádět, ale prostě je strašná spousta možností, jak toho dosahovat. Čili skutečně je třeba se dívat nejenom na energetickou účinnost úzce, ale prostě na to, co eh, všechno je možné provádět napříč průmyslovými odvětvími. Já tady považuji tuto zprávu za velmi důležitou a eh, chystám pozměňovací návrhy, ale děkuji paní zpravodajce za informace. Děkuji paní Dále. Děkuji. A já nejprve poděkuji zpravodahy. Um, oni, ty některé názory jsou poněkud kontroverzní, co se především týče závazných cílů. A chtěla bych zmínit studii Alison komise s radou, která ukazuje, že 20% cíl pro roku 2020 byl již dosažen v roce 2014, což eh, se posiluje vlastně eh, představu, že pro rok 2030 by ten cíl měl být ambicioznější a eh, taktéž posiluje argumenty pro 40% cíl. A co se týče odstranění mezer a takzvaných flexibilitých, především během vyjednávání ohledně existujícího směrnice z 2012, eh, Rada značně snížila účinnost návrhu komise a e, vytvořily se tam mezery a ty by v nové směrnici měly být odstraněny, především na základě studie o aplikaci směrnice, která ukazuje, že tyto mezery ve skutečnosti vedly jenom e, k polovině dosažených úspor. Co se týče e, státních veřejných budov, tak stát stát by měl jít příkladem a trh služeb v zájmu energetické účinnosti by eh, měl se rozvíjet a co se týče 3% cíle obnovy veřejných budov, by se toto mělo rozšířit z, z čistě z vládních nebo státních budov na všechny veřejné budovy. A jak říkal kolega Petr Líze, jako výbor musíme zajistit, že zpravodaj eh, naší směrnice, naši, našeho výboru bude přítomen také eh, na Eh, všech trialozích. Děkuji. V této souvislosti ještě nemáme z ITRE eh, nikoho podle, směrní, podle pravidla 55+, plus, ale eh, pokusíme se z nich dostat odpověď. A nyní pan Paul Hudson z komise může reagovat na to, co tady zaznělo. Děkuji. Dobrý den. Je toho spousta, s čím mohu souhlasit, takže nebudu plítvat vaším časem. Souhlasím se vším, co tady zaznělo o, o pozitivních pří, přínosech energetické účinnosti, což zdaleka se neomezuje jenom na omezení skleníkových plynů. Eh, to, co zdůrazňoval pan Florenc, že správná implementace je důležitá, nestačí cíl, jestliže se každý den nepracuje na jeho aplikaci. To znamená, je potřeba s lidmi spolupracovat spíš, než od nich něco vynucovat. Eh, a Odpovím na několik specifických otázek. Nebudu hovořit o míře cílů, jejich závaznosti nebo nezávaznosti, článku 7 Eh, které jsou kontroverzní pro, ve styku mezi parlamentem a radou a bude se eh, o tom vést trialog. Ale souhlasím s panem Beletem, že závazné národní cíle si nemyslíme, že potřebujeme v této oblasti. Existují jiné cíle, které, třeba jako ty, které vy jste uváděli, ehm, které eh, jsou takové, že můžeme posílit evropské akce a současně vidíme, že každá členská země chce jít dál. Proto nenavrhujeme závazné národní cíle, protože si myslíme, že to není potřeba. Co se týče energetické chudoby, abych reagoval na paní Višněvskou, my se eh, nedomníváme, že by energetická legislativa měla nahrazovat národní sociální politiku v řešení chudoby. Chudoba je téma, které řeší členské státy, protože ty situace jsou velice odlišné a není úkolem evropské politiky toto suplovat. Ale jeden ze zna- nástrojů pro řešení energetické chudoby je, aby přestali eh, chudí eh, lidé eh, pouštět topení na maximum ve špatně izolovaných budovách. Takže to například patří k potenciální ideálním nástrojům pro řešení eh, energetické chudoby, ale mm, eh, jako balíček energetické legislativy obsahuje i opatření třeba týkající se deregulace cen energie a tam mm, je třeba klást důraz. Souhlasím s panem Javorem, jak je důležité financování. My děláme řadu věcí mimo tento právní návrh při eh, vnímání, snižování vnímání rizika u investorů. A souhlasím s panem Javorem také v tom, že je potřeba soustředit se na soukromé peníze a veřejné peníze by měly sloužit k přilákání soukromých prostředků. Nesouhlasíme s paní Avy, že energetická účinnost neslouží eh, k podpoře investit. My se domníváme, že tady není diskriminace energetické účinnosti eh, a s touto oblastí nesouvisí. Pan Eichhout, to je potěšení, že nás tak chválíte. Eh, já jsem si říkal, že v zápise z dnešní schůze to bude zážit na prvních řádcích. My apelujeme na výbor Envy a na parlament obecně, aby podpořil návrh, který jsme učinili, především ve směrnice o energetické účinnosti budov, protože to bude silný krok dopředu a někdy máme trošku problém s podporou, eh, takže se možná na ty návrhy také podívejte. Ještě bych snad měl zmínit, že nás těší podpora pana Líze, co se týče dlouhodobého přístupu, to byla velká výzva v radě. Souhlasíme s tím, že je třeba vnímat eh, i ty perspektivy po roce 2030 a oceníme podporu parlamentu. A konečně dvě technické věci máme veliký balík energetické legislativy tady před sebou a komise apeluje na oba spoluzákonodárce, aby se drželi rozsahu návrhů v mezích návrhu komise. To znamená, my bychom nepodporovali návrh zpravodaje a poz, jako pozměňovací návrh 17 k článku 5 Eh, aby se to rozšiřovalo z vládních budov na všechny veřejné budovy a podobně. Je to velice dobře odůvodněné, aby to nevytvořilo další prostor pro diskuze, které tu nemají místo. Totež eh, článek 8, co se týče energetických auditů. My sice sympatizujeme s těmi myšlenkami, ale nedomníváme se, že by to ospravedlňovalo novou diskuzi. K článku 8 jsme přesvědčili radu, aby neotevírala znovu právní texty a aby spíš spolu s námi pracovala na přípravě pokynů a já ochotně budu s parlamentem také spolupracovat na přípravě těchto pokynů, aby byly naplněny ty požadované cíle touto cestou. Děkuji. Děkuji a poslední má slovo zpravodajka paní Gutland. Děkuji. Děkuji kolegové za zpětnou vazbu k této zprávě. Nebudu odpovídat všem, taky jsem ráda, že tady panuje značný koncensus u řady věcí. Jenom pár slov k závazným cílům a těm ambicím. Protože to je významná součást zprávy. Jsem přesvědčena, a to, jsem, to je taky moje zkušenost, že mnoho subjektů by si přálo já větší e, srozumitelnost a předvídatelnost trhu, to jsem právě zaznamenala při schůzkách s řadou subjektů a je potřeba zajistit dostatečné investice Eh, na trhu a hledání nových technologií a řešení pro to, aby byla větší předvídatelnost. A nejlepší cesta, jak toho dosáhnout, je, myslím, prostřednictvím závazných cílů, abychom měli jistotu, že členské státy se mm, eh, podřídí těm opatřením. Takže to bych eh, chtěla obhajovat. A co se týče ambicioznosti cílů, já jsem přesvědčena, že energetická účinnost patří mezi nejdůležitější a jak říkala komise, patří mezi nástroje, které lze použít a které eh, nejenom, že dosahují cílu pařížské dohody, ale přinášejí daleko více užitku než pouze um, šetření klimatu. A toto by, čím budeme mít vyšší cíle, tím více to přispěje k zaměstnanosti, bezpečnosti a zdraví evropských občanů. Co se týče zaměstnanosti, vznik pracovních příležitostí e, e, roste dva a půlkrát více v, v nových e, energetických odvětvích oproti třeba těm fosilním a mnoho o Evropanů touží eh, po tom, aby mohli zase ráno chodit do práce a to by právě takto mohlo vzniknout. Co se týče bezpečnosti, eh, měl by tento návrh omezit dovozy Eh, z období, v období 2021 až 30 omezení fosilních dovozů by mělo představovat 288 miliard eur, čili to je zase příspěvek energetické bezpečnosti Unie. A v neposlední řadě, eh, co do přínosů, které vám chci říci, nejfrapantnější příklad toho, ještě ty návrhy obsažené ve zprávě eh, prodlouží eh, míru dožití 17 milionů. Takže tím, že se omezí znečištění vzduchu, tak by to skutečně zlepšilo veřejné zdraví takže bych chtěla požádat parlament, aby byl konzistentní a pevný a naplňoval rozhodnutí, která jsme již přijali eh, naposledy před rokem, aby se držel toho 40% cíle. A chtěla bych říct i kolegům, kteří diskutují o tom, jak to udělá rada. My všichni víme, že je to jednání. Jestliže do vyjednávání budeme přicházet s nízkými ambicemi, dosáhneme ještě nižších výsledků. Takže pojďme, buďme ta organizace, která vstupuje do vyjednávání s vysokými ambicemi, aby nakonec rozhodnutí trialogu bylo přijatelné. Já nechci poslouchat řeči o tom, že máme omezit naše, naše eh, ambice před vstupem do trialogu. Thank you for this moving. Děkuji za tento pohnutý projev k vaší zprávě. Mnohokrát děkuji. A nyní, kolegové, přejdeme k hlasování. Nicméně ještě lhůta pro pozměňovací návrhy, pokud nějaké máte, je 14. června v 11 hodin a hlasovat a budeme 7. září zde ve výboru. Are you ready with voting cards? Yes, thank you very much. Dobrá. Děkuji. Nyní první hlasování. To je pouze jedno hlasování k rozpočtu mandát pro třístraná jednání. Zahajuje hlasování elektronicky. And the vote is... Uh, Končím hlasování. Přijato, mnohokrát děkuji. Eh, the second one... A druhé hlasování je zpráva pana Jávora, uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, návrh čtyři. pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to, zkontrolujeme návrh 6, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Máme ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 5. A má někdo něco proti tomu, abychom měli ústní pozměňovací návrh? Chcete ho přečíst? E, víte o tom ústním pozměňovacím návrhu? Dobrá, má někdo něco proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli, hlasujeme o kompromisu 5. S tímto uh, ústním návrhem pro, proti, Strželi se, přijato. Návrh 35 pro, proti, Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. E, návrh 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, přiznám se, že eh, nevím, jak hlasovali socialisté, ale to je to, co jsem viděla. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale je to přesně stejný počet pro a stejný počet proti. Návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 52 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Zkontrolujeme 52 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se, přijato, 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní konečné hlasování elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratulujeme panu Jávorovi. A tím skončilo hlasování. Děkuji. So, dear colleagues, we would continue. Kolegové, budeme pokračovat. Ti, kteří zde nechtějí zůstat na další bod pořadu jednání, prosím odejděte. Ostatní se prosím usaďte, aby jsme mohli pokračovat v práci. Dalším bodem na pořadu jednání jsou legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů. Spravodanem je Luke Ming Flanagan, takže pan Flanagan jako zpravodaj má slovo jako první. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Jsem velice rád, že jsem mohl vypracovat tuto zprávu. A každý, eh, se kterým jsem hovořil o oznamovatelích, eh, tvrdí, že jsou to odvážní lidé, že bychom pro ně měli něco udělat a že bychom jim měli pomoci. Asi si umíte představit, že by eh, neměl být žádný problém, když jim chceme pomoci. Nicméně Ehm, celá řada lidí vám řekne, že eh, oznamovatelé jsou eh, odvážní, ale my bychom měli vytvořit situaci, eh, kdy nemusí být odvážní, že je to zkrátka normální. Když někdo zjistí, že něco divného se děje, oznámí to. Jediný důvod, proč oznamovatelé musí být odvážní, je, že v současné době je nechráníme. Pokud bychom je chránili, potom by nemuseli být tak odvážní. A projdu devíti body Eh, které zde mám. Eh, za prvé se domnívám, že eh, neexistuje dostatek ochrany pro oznamovatele a má to negativní vliv na implementaci politik v EU pokud jde o životní prostředí. Za druhé, myslím si, že oznamovatelé mohou přispět k posílení eh, bezpečnosti životního prostředí a také eh, zdraví mohou eh, zabránit nebezpečí v těchto oblastech. Za třetí zdůrazňuje, že řádná legislativa v této oblasti také přispěje k posílení důvěry ve vědeckou expertízu. Za čtvrté, příliš málo členských států má ochranu spotřebitelů. Je potřeba, aby oznamovatelé byli chráněni na na evropské úrovni. Za páté žádám komisi, aby navrhla eh, směrnici o ochraně oznamovatelů nebo podobný nástroj. Za šesté, eh, otázky životního prostředí eh, by měly být zahrnuty do takovéhoto nástroje na ochranu oznamovatelů. Za sedmé, zdůrazňuji, že evropská legislativa na ochranu oznamovatelů musí být komplexní a musí chránit také e, blízké či kolegy oznamovatelů e, před negativními dopady. 8. E, ochrana oznamovatelů by neměla být Eh, omezená žádným způsobem, protože nevíme, co může následovat, nevíme, do jakých eh, škatulek můžeme zařadit oznamovatele. A eh, oznamovatelé ve veřejném a soukromém sektoru by měli mít stejnou ochranu. A za deváté, evropská legislativa by měla stanovit jasná jasný přístup k ochraně oznamovatelů. Ehm, Prošli jsme si eh, tyto body a já si myslím, že je možné eh, to jednoduše schrnout. Je eh, evidentní, že je potřeba tuto věc udělat. Otázka je jenom, jestli je zde vůle. A já si myslím, že pokud tu vůli budeme mít, budeme žít v lepším světě. Děkuji. Nyní stínový zpravodaji za EPP, pan Turkanu. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tato zpráva se týká ochrany pro oznamovatele, kteří eh, brání veřejný zájem ve chvíli, kdy zveřejňují důvěrné informace. Eh, tuto zprávu eh, minulý rok v září Um, schválila, schválil výbor Jury a nyní zde um, máme my stanovisko k tomuto tématu. Uh, je to pro nás priorita, protože uh, tato oblast uh, je oblast velkého zájmu. Především, když hovoříme o zajištění demokratického pluralismu a otevřenosti informací. A myslím si, že oznamovatelé hrávají velice důležitou roli při ochraně veřejného zájmu. Je třeba nalézt rovnováhu mezi ochranou e, oznamovatelů a ochranou e, důvěrných informací v soukromém sektoru. Oznamovatelé nicméně hrají velice důležitou roli při snižování rizik e, pro zdraví lidí, pro životní prostředí a bezpečnost potravin. Ochlana oznamovatelů eh, povede eh, k posílení eh, bezpečnosti potravin i životního prostředí. Já plánuji předložit pozměňovací návrhy k několika budům. Ehm, velice se těším na další spolupráci se všemi, kteří na tom pracují. Děkujeme za SAD Nessa Childers. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych chtěla poděkovat irskému kolegovi Flanaganovi za jeho práci na tomto tématu. Eh, my jsme z jurisdikce, eh, kde tlak, obrovský tlak na oznamovatele je zcela normální. Eh, to samozřejmě na nás mělo velký vliv. Obrovský vliv to mělo také na důvěru lidí v naše instituce neustále existuje eh, velký odpor k oznamovatelům a to je špatné pro etiku. Eh, eh, viděli jsme to především během bankovní krize. Veřejnost trpěla v důsledku krize ehm, obrovskými ehm, úspornými opatřeními a to vedlo také k nárůstu sebevražd. Zároveň jsme byli svědky několika příkladů, kdy oznamovatelé byli e, potrestáni. To e, jako příklad můžeme uvést e, skandály s hovězím a masem. V roce 2014 se hovořilo o legislativě, ale víme, že současná legislativa není dostatečná na ochranu oznamovatelů. A především ve chvíli, kdy oznamovatelé se postaví e, velkým institucím. Jenom málo členských států má legislativu, která nějakým způsobem chrání správního hlediska oznamovatele. Existuje velká fragmentace mezi právními režimy v členských státech. Výsledek je takový, eh, že ehm, to má naprosto, eh, že oznamování má naprosto jiné dopady eh, v různých členských státech. To je důvod, proč musíme souhlasit s tím, co požaduje kolega ve svém návrhu stanovisku. Je třeba, aby komise navrhla horizontální směrnici pro řešení této otázky. Zároveň jsme svědky toho, kdy oznamovatelé jsou um, například v Lucembursku odsuzováni. To se děje uh, v zemi EU. Um, oznamovatelé uh, zde jsou trestáni, zatímco pan Juncker se stal předsedou uh, komise, um, ačkoliv došlo v podstatě s pronevěřením milionů eur. Já osobně jsem proti e, takovýmto postupům, ke kterým došlo v Lucembursku. Oznamovatelé jednali e, ve veřejném zájmu. Mm, domnívám se, že e, to, co se stalo v Lucembursku, je naprosto nepřijatelné. Velice e, si vážím toho, jak e, kolegové v parlamentu bojovali zlepšení situace, například Sergio Koferaty. Není možné, abychom nechali komisi jednat, jak chce. Je potřeba, abychom zajistili to, že bude existovat horizontální nástroj, který bude chránit zájmy oznamovatelů. Abychom něco takového řešili v rámci evropské legislativy, musíme tlačit na komisi, aby připravila směrnici, která stanoví širokou definici oznamovatelů napříč různými odvětvími. Je třeba, aby v té směrnici eh, byla právní jistota pro oznamovatele. Um, něco takového bylo eh, možné eh, v minulosti eh, v jiných oblastech a tak si myslím, že bychom i v případě ochrany oznamovatelů měli být pomocné a podobně silný nástroj. Je na čase, aby jsme se zabavili této asymetrie, kdy oznamovatelé nejsou dostatečně chráněni. Já se velice těším na další spolupráci s navrhovatelem a s dalšími stínovými navrhovateli. Děkuji. Není zde eh, zpravodaj za EKR ani ALDE a není zde ani žádný náhradník, eh, tak eh, si beru slovo já, protože jsem za zelené stínovým navrhovatelem. Hovoříme zde o ochraně oznamovatelů a musíme mít na paměti jednu důležitou věc. Nejedná se zde o něco, co by bylo pěkné nebo co by bylo etickým závazkem, ale jde zde především o ochranu veřejného zájmu. Musíme chránit oznamovatele, protože jednají ehm, na ochranu eh, veřejnosti. Chrání nás jako společnost. Myslím si, že konečně musíme dokázat, že oznamovatelé, kteří riskují skutečně hodně, když eh, přijdou na veřejnost eh, s nepravostmi a eh, s korupcí, je potřeba, aby oznamovatelé se na nás mohli spolehnout, aby věděli, že stojíme na jejich straně a ne na straně těch, jejichž chyby popisují. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji panu Flanaganovi za vynikající zprávu. Eh, je to dobrý základ pro další práci. A já bych chtěl jenom eh, zdůraznit některé body ve zprávě Naprosto s tím souhlasím. E, myslím, že je jasné, že neexistuje v EU dostatečná ochrana oznamovatelů. A co je ještě problematičtější, je, že v podstatě je zde naprosto roztřištěná legislativa, že e, v různých členských státech je různá ochrana oznamovatelů. A příklady e, oznamovatelů, které e, známe, často ale mají přeshraniční dopad. A oznamovatelé si v podstatě nikdy nemohou být jistí, e, jaká národní legislativa se bude aplikovat na jejich případ. Zároveň je potřeba doplnit eh, některé eh, body prostřednictvím podměňovacích návrhů. Chtěl bych zdůraznit eh, přeshraniční dopady otázek ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. E, myslím si, že je to specifické, e, protože často ohrožení veřejného zdraví není omezeno pouze e, na hranice jedné země. Často je to přeshraniční problém a proto zde potřebujeme mít stabilní a předvídatelný přístup a legislativu na evropské úrovni. Zároveň je důležité zmínit, že eh, současná ochrana opatření na úrovni členských států nebo eh, v evropské legislativě, eh, současná pravidla, současná legislativa je omezená. A zároveň zde jsou velké mezery. Tím vzniká samozřejmě nejasnost při výkladu u odpovídajících ustanovení. Je důležité také zmínit, že čím silnější bude ochrana oznamovatelů. Eh, tím eh, dříve eh, samozřejmě zabráníme něčení životního prostředí a negativním dopadům na veřejné zdraví. Nejde jenom o potrestání těch, co znečišťují, ale jde také o to, abychom předcházeli znečištění životního prostředí. Je třeba, abychom podporovali oznamovatele v tom, aby přišli s informacemi na veřejnost včas jako preventivní opatření. A poslední bod, e, to zmínila také paní Childers, je důležité mít horizontální směrnici e, pro ochranu oznamovatelů. E, už jsme měli zprávu z výboru pro rozpočtovou kontrolu, výbor Jury na tom pracuje já si myslím, eh, že legislativa ehm, na ochranu spotřebovatelů ehm, jiná pro různé sektory by opět vedla ke fragmentaci a eh, to nechceme. To by byla podobná situace, jakou máme nyní v členských státech. Potřebujeme horizontální směrnici, eh, která stanoví minimální standardy pro celou EU v různých odvětvích a také ve veřejném soukromém sektoru. Jsem si jistý, že eh, budeme dále pracovat eh, dobře se spravodajem a že výbor Envy nakonec přispěje do této diskuse a zdůrazní aspekty ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. Děkuji. A nyní opět jako předseda předávám slovo eh, paní Dorlano za ENF, stínové zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já taky děkuji zpravodaji za prezentaci. Souhlasím s vaším návrhem stanoviska, protože oznamovatelé často odhalili zdravotní a ekologické skandály velkého rozsahu, třeba jedovatost mediatoru, gardazilu nebo um, těžké kovy a podobně. A Ehm, často se to obrací proti eh, velkým nadnárodním společnostem a tyto lidé potom jsou vystaveni represím. Takže jejich eh, odvážné kroky ve prospěch veřejného dobra by měly být více chráněné. Eh, bod preambule 20 a články 1 a 5 o obchodním tajemství obsahují zmínku ohledně oznamovatelů v evropské legislativě, nicméně tato směrnice směrnice jim negarantuje dostatečnou ochranu. Takže souhlasím s tím, že je třeba vytvořit právní nástroje, které budou vhodnější a budou je lépe chránit. A doplnila bych eh, váš návrh stanoviska pozměňovacími návrhy. Za prvé, myslím, že je třeba zdůraznit ochranu anonymitu oznamovatelů, aby pak nebyly předmětem persekucí. Kromě toho by bylo vhodné zajistit maximálně eh, důvěrnost eh, zacházení s těmi oznámeními. Mohla by tam být třeba definice povinností příjemců oznámení. A kromě toho je třeba věnovat velkou pozornost ochraně oznamovatelů, kteří pocházejí z agentur Evropské unie, protože těch třeba několikrát oznámili střety zájmu, které se týkaly vědců EFSA. A nicméně považuji za nezbytné vyloučit z rozsahu směrnice některé důvěrné informace, které se týkají ochrany životně důležitých zájmů států. Například občané nemají být povzbuzováni v šíření tohoto typu informací, protože to by neodpovídalo veřejnému zájmu. Děkuji. A nyní předávám slovo komisi panu Sulovi. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych jenom informovat o současné situaci. Jak možná víte, my samozřejmě sledujeme vaše diskuzi v souladu s pracovním programem Komise 2017. Komise v současné době hodnotí právní proveditelnost návrhu, který eh, požadujete, ať už se jedná o, odvětvovou legislativu nebo horizontální legislativu. A samozřejmě zároveň eh, plně respektujeme princip subsidiarity. Eh, s tímto cílem jsme zahájili veřejné eh, konzultace, eh, které skončily 29. května. Dostali jsme hodně reakcí. V tuto chvíli je vypracovávána diskuze na základě těchto empirických dat ehm, týkajících se oznamovatelů a ochrany oznamovatelů. To nám umožní učinit informované rozhodnutí, pokud jde o to, jaká legislativní opatření budou potřeba na evropské úrovni. Očekáváme, že v červenci 2017 budeme mít výsledky těchto vezemních konzultací a také studie. a na základě toho poté učiníme eh, rozhodnutí a zhodnotíme možnosti. Děkuji a nyní eh, dostává slovo na závěr zpravodaj pan Flanagan. Děkuji všem eh, za to, co řekli. Já nevím, jestli máte kontakt s oznamovateli, ale já jsem se s nimi setkal a když přijdou do mé kanceláře, Ehm, tak vždy říkají, že v podstatě eh, ta událost eh, je psychicky eh, velice zatížila, zničila. Tito lidé jsou v podstatě psychicky zneužíváni těmi, co dělají chyby, špatné kroky. Já jsem z Irska a kdyby mi někdo řekl, že ehm, v podstatě někdo se stane um, oznamovatelem, uh, tak mu řeknu, nedělej to, nebuď uh, hloupý, protože si zničíš eh, život. A já to říkám jako člověk, který uh, vychází uh, z. Um, prostředí, kde falešná obvinění z pedofilie byla vznesena vůči oznamovatelům. My jsme neměli chůvu. A tak jsem vzal svoji jedenáctiletou dceru eh, na slyšení o oznamovatelích eh, v irském parlamentu. A poté um, se ta dcera zeptala, všechno to pochopila a poté řekla, um, je to důvod, uh, proč ten člověk už nemůže pracovat uh, v bance, v žádné bance, protože jednou řekl pravdu a už ho nikdy nikdo nezaměstná. Ano, skutečně ta jedenáctiletá dcera to pochopila. Uh, já uh, si myslím, že my všichni bychom to uh, měli pochopit. Jak obrovské riziko představuje to, že oznamovatel otevře pusu musíme skutečně něco udělat. A ano, zde jde o oznamovatele eh, především eh, v oblasti životního prostředí a zdraví, ale my bychom měli mít na paměti všechny oznamovatele, eh, protože každý, kdo se stal oznamovatelem, má v podstatě zničené zdraví, ať už e, je z oblasti financí nebo z jiné oblasti. Má to obrovský negativní dopad na jejich zdraví a tomu my musíme zabránit. Mnohokrát děkuji. Pokud jde o kalendář, lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. června v 11 hodin. Hlasování v NVA je 11. července, hlasování v Jury je 28. září a hlasovat na plenárním zasedání by se mělo eh, při druhém plenárním zasedání v říjnu. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je výměna názorů o směrnicích o ochraně volně žijících eh, ptáků a o směrnici o ochraně přírodních stanovišť. A navrhovaný postup pro tuto výměnu názorů je eh, nejdříve si vyslechnout a eh, pana Humberta Delgado Rosu z Generálního ředitelství pro životní prostředí, z ředitelství D, Natural Capital. A poté dostanou slovo poslanci, kteří poslali otázky, bylo jich hodně, ehm, možná někteří budou chtít vstoupit do diskuze. Nejdříve tady předám slovo eh, panu Delgado Rosovi. Thank you very much, very much, Mr. Chair, for this opportunity. Děkuji vám za eh, tuto možnost eh, prezentovat a debatovat s vámi akční plány pro životní prostředí. Já eh, využiji prezentaci, ale jde o to, že eh, jde vlastně o plán, který je velice dobře znám. A já se tady při té prezentaci budu soustředovat pouze na eh, otázky, které dosud zazněly ze strany europoslanců. A samozřejmě je třeba si uvědomit, že toto všechno je eh, nebo má svůj zdroj eh, v přeskumu mm, funkčnosti tohoto eh, plánu. A týká se to fungování ekosystému a samozřejmě s tím souvisí služeb pro lidi a ekonomii. Také jde o podpořit příspěvky eh, k této eh, směrnici, tady hlavně k cílům pro eh, biodiverzitu a také jde o podporu sociálně-ekonomických aktivit a cílů. Co se týče akčního plánu, hm, ten se točí kolem čtyř priorit, které odpovídají těm hlavním výzvám. Jde tedy o Eh, zlepšení informovanosti a znalostí, tak aby se lépe koordinovaly socioekonomické cíly, cíle, dále vytvořit pocit, pocit vlastnictví na politické scéně. Eh, další prioritnou prioritní oblastí je, mm, jsou investice v rámci Natury 2000 a Eh, zlepšování synergii. Za čtvrté tady máme eh, angažování občanů, zainteresovaných stran a šíření povědomí. Máme zde celkem 15 akcí a ty detaily jsou eh, ve fact sheetech a v dalších dokumentech. Ten akční plán by se měl uskutečňovat v letech 2017 až 2019. Já se k tomu ještě vrátím, ale de facto eh, tento akční plán samozřejmě nemůže předjímat debaty o budoucí zemědělské politice nebo víceletém eh, finančním a rozpočtovém plánu. Zapojení jsou další klíčové, eh, klíčoví hráči, jako je výbor regionu EIBE e e a další. Já vám tady nebudu předčítat všech těch 15 akcí, ale chtěl bych eh, se soustředit právě na ty otázky, které se týkají těch jednotlivých akcí. Vidíte, tady máme eh, v akci 1, máme bod A a pod B. Ty vaše otázky se týkaly 1A, mm, eh, což se týká eh, ochrany třeba životních druhů, to je pan Florence, mm, nebo třeba posílení ochrany oblastí, které jsou v konfliktu Eh, s ekonomickými záměry, pan Dorfman a další. A pak tady máme otázky 6.1, eh, zda tedy, eh, jak se komise tady bude stavět k určitým opatřením. Takže abych nějak začal. Za prvé přeskum tohoto ažního plánu šel tedy v tom směru, že akce zůstanou tak, jak jsou, či nebudou se, nebudou se měnit ani text plánu, ani přílohy, ani nic podobného. My chceme ovšem vyjasnit eh, možnosti pro mechanismy flexibility, třeba eh, to je ten článek o eh, povolování staveb nebo článek o ochraně Eh, určitých eh, druhů zvířat. Já samozřejmě nemohu předjímat, co konkrétně bude eh, v těch, v těch pokynech, které z tohoto vyplynou a Určitě eh, budeme hovořit o věcích, věcech, například článek 16, eh, eh, kde jsou určité výjimky, to znamená, tady by mělo být více rozvedeno, jaké jsou tady možnosti té flexibility. A další je to o to, jak by bylo třeba debatovat konkrétní body těch pokynů s členskými zeměmi a příslušná již existující judikatura která se toho může dotýkat. Také pokud se týče habitaty, habitatů pro určité druhy ptáků, a jich vlastně eh, zhruba 1500 těch druhů, hm, tak zdá se, že eh, jenom velice málo z nich se dostává do konfliktu s lidskými eh, ekonomickými činnostmi. Nicméně my máme současný režim eh, derogací, kde eh, ten bude zachován a eh, pokyny, tedy guidance, toto upřesní. Další je tady otázka urychlení příznivé, tedy vytváření příznivých podmínek a to je také výsledek flexibility, která v této směrnici už je. Pokud se týče smluvních opatření versus zákonných opatření a administrativních opatření, tak především eh, je třeba, aby byl eh, jasně stanoveno, jaká jsou opatření pro ochranu čehokoliv se třeba chránit, což je na členských zemích. A v této eh, souvislosti se musí státy rozhodnout, jestli budou používat opatření zákona, podzákona nebo pouze smluvní. Do toho my jako eh, komise nechceme zasahovat. Dále k otázkám, které se týkají akce 1b, integrace systém, ekosystémů a služeb pro ekosystémy do rozhodování. To tedy se ptala paní Priano. Eh, komise by zde eh, chtěla vyzývat členské země, aby využila přírodního kapitálu a chceme eh, mobilizovat členské země, aby ty ekosystémové služby zmapovaly a vytvořily silný přehled. Mám zde několik příkladů iniciativ a také poučení z konkrétních příkladů a chceme, aby toto vešlo ve známost ve všech členských zemích. My také budeme eh, toto podporovat, ale také eh, se budeme účastnit eh, penězi, například v horizontu 2020 a podobně. V této souvislosti to samozřejmě Eh, napomáhá k vytváření eh, národních kapitálových eh, účtů a dalších opatření, což všechno už probíhá. Komise bude pořádat spoustu akcí, kterých by se měly účastnit zúčastněné, tedy zainteresované strany z členských zemí a domníváme se, že toto bude velmi užitečné. Otázky k akci 2, eh, to jsou eh, další otázky eh, k tomu mechanismu podpory na pomoc členským zemím. My si uvědomujeme, že možná bude třeba obsa, po, posílit podporu pro příslušné orgány, které jsou pověřeny vydávání povolení. Takže my teď máme třeba mechanismy jako Jaspers, ale máme také problémy eh, vydávání povolení pro oblasti, například kde jsou chrání ptáci a podobně. Eh, také je tady problém eh, jaksi, dosažitelnosti vhodných pravidel vhodných pokynů a dalších otázka, tady dosažitelnosti také různých druhů podpory. Na to máme fact sheet a my bychom prosili, aby členské země toto využívaly a vytvářeli si nové mechanismy typu peer-to-peer -peer eh, v environmentálních eh, mechanismech, na environmentálních službách a aby se takto eh, dávaly k dispozici osvědčené postupy. Eh, teď máme prioritu B. jak akci číslo 4 jsme tady měli určité otázky a to je mm, Natura 2000, zejména eh, mořské prostředí a ochranu tohoto prostředí, to je paní Garcia. Máme zde několik opatření, která přispívají k ochraně a vytváření chráněných oblastí na úrovni členských zemí a to se týká samozřejmě také mořského prostředí, zejména ve vztahu k rybolovu. A vše směřuje ke naplňování cílů eh, směrnice na ochranu přírodního prostředí, Eh, včetně eh, tedy eh, dalších, které se týkají rybolovu, společné rybolovné politiky, tak, jak je to zahrnuto do víceletých plánů. Jsou zde akce na zjednodušení interakce mezi regionální konvencemi o provádění rybolovu. K těm opatřením patří akce 9, eh, 8 a 11. Tady je také možnost spolufinancování nebo usnadnění eh, úpravy nejlepších eh, postupů. To jsou akce 6 a 13, tak aby se zachovala konzistentnost mezi řízení určitých námořních oblastí. pokud se týče metodik a kritérií pro posouzení koherentnosti eh, sítě chráněných mořských eh, oblastí, tak tady máme eh, opět opatření, která pomohou chránit tedy prostředí mořské. Dále tady máme akci 6, a sice podpory přeshraničního uznávání. Čili ta akce 6 eh, eh, je de facto v úrovni v úrovni eh, členských zemí a koordinace tak, aby došlo k té, aby se tedy usnadnilo to uznávání, ta kompliance přes rozměru. Dále zde máme důležité otázky v akci 7 a to se e, týká tedy e, velkých e, mrchožroutů a velkých tedy masožravců. To se týká Eh, to je, eh, to je, to je vlastně, tedy, to jsou masožravé šelmy, ty eh, velké. Tady jde o ochranu, o ochranu obyvatelstva před, řekněme, medvědy, vlky a podobně. A my ovšem chceme, aby byli zachováni ve svém přírodním prostředí. Čili nám jde tedy o koexistenci, a tak, aby na jedné straně byly zachovány populace šelem a na druhé straně, eh, aby byly zachovány eh, systémy eh, lidské. Toto je vlastně otázka, která se eh, jak si za poslední eh, desetí a staletí eh, trošku posunula, poněvadž lidé se přestali zajímat o tyto šelmy, přestali jim rozumět. A my v současné době zažíváme návrat například vlků do oblastí, ze kterých byli už dávno vytlačeni. Nicméně, Eh, v rámci principu integrace my jako komise podporujeme veškerá opatření, která brání, redukuje nebo řídí eh, střety zájmu mezi šelmami a člověkem. Tady máme například program LIFE, který obsahuje více než 70 projektů právě eh, v té oblasti nacházení řešení. A podpory koexistence a opatření na zabránění škod a konfliktů. Tato opatření eh, mohou obsahovat eh, například kompenzační opatření z národních fondů nebo eh, preventivní opatření jako oplocení pastvišť, používání pastižských psů a tak dále také e, týmy e, rychlé e, intervence v případě tedy problematických medvědů, kteří mohou být někdy symbolem nebezpeční lidem. Samozřejmě tam, kde nejsou vhodné alternativy, máme výjimky, kdy je možné odlovovat za přísně stavených, stanovených podmínek i chráněné šelmy. Nezapomínejme také na to, že v Evropě máme mnoho pozitivních příkladů koexistence a, a pracujeme tedy na tom v rámci příslušné platformy. Otázka koordinační skupiny pro evropské eh, druhy ptáků. Takže my tady máme projekt LIFE, A tato skupina by měla mít celkem pět až sedm eh, členů. Eh, týkalo by se to tedy eh, směrnice o ochraně tažných ptáků, dále zde budou zapojeny zapojení myslivci a podobně. A hm, Evropská komise se přímo tohoto účastnit nebude, ale vymýšlíme eh, různé praktické aspekty, možnosti spolupráce, ale eh, v podstatě tato koordinační skupina by měla mít poradní eh, hlas a měla by stanovat priority, tedy prioritní druhy, které je třeba zvláště chránit. Priorita C, která se týká investic. A tady bych eh, začal obecnými otázky kolem investic. Například, jak se ptal pan Florence a paní Kadenbach o nedostatky eh, týkají, nedostatcích týkajících se financování. Tady, tady otázka kompenzace eh, pro majitelé půdy, paní Cabezon Ruiz. A samozřejmě eh, tady máme eh, už poučení získané, eh, spolupráce s dalšími fondy a podobně, pan Demesmaker. Já bych tedy začal tím, že, jak jsem tady už řekl na začátku, Eh, tento akční plán chce tedy eh, podporovat eh, krátkodobě implementace této směrnice, to znamená to je 2017 až 2019 dle současného víceletého finančního výhledu a komise zdůrazňuje, že toto není vhodné místo, kde by se měl řešit příští víceletý plán a další otázky, jako je společ, eh, společná zeměstská politika i budoucí podoba. Na to bude eh, čas později. víme, že Financování zde není dostatečné a navíc, že stávající fondy se nevyužívají dostatečně efektivně. To jsou problémy a ty budeme řešit v letech 2017 až 2019. To jsou akce 9 a 11, čili to je ta synergie se společnou zemědělskou politikou nebo Evropský fond pro moře a rybolov. Tady Budeme podporovat opatření pro lepší využívání eh, prostředků s ohledem na produkování výsledků. Dále tady máme otázka, otázku zlepšení, eh, zlepšení eh, tedy systému financování na straně členských eh, zemí a tady taky máme vlastně akci pro to, to jsou ty body 17, 18, tedy v leta 17, 18 až 19. Otázka eh, kompenzací. Kompenzace pro majitele půdy, tak ty jsou samozřejmě možné už podle společné zemědělské půdy. A v akci 9 eh, tady eh, komise eh, vyzývá k efektivnímu a plnému využívání finančních strojů pro zemědělství. A tady jde nám samozřejmě o to, abychom pochopili, proč se to nevyužívá a zároveň zemědělci stěžují, že nedostávají dost. Pokud se týče sledování toho, jak se využívají prostředky eh, pro diverzitu, tak tady chceme eh, vytvořit eh, jakési průřezové indikátory, využívání stávajících fondů, které přistoupí ke stávajícím indikátorům, aniž bychom chtěli předjímat další debatu členských zemí o budoucím víceletém finančním výhledu. Čili tolik obecné otázky. A teď spíše k té akci 8 tady byla otázka paní Aguilera Garcia a sice o synergiích mezi eurofondy a privátními investicemi. Taktéž pan Demesmaker eh, otázka, zda chceme eh, přijít s dalšími konkrétnějšími eh, kritérii pro financování. Tak nejdříve tedy ten soukromý sektor. My jsme zjistili, že dnes existuje řada inovačních nástrojů, které by měly pomoci soukromým eh, vlastníkům udržovat a zlepšovat eh, toto prostředí na jejich pozemcích. My chceme tedy eh, stimulovat toto všechno a chceme podporovat pilotní projekty zaměřené na pilotní výběr Eh, organizací či asociací eh, těchto vlastníků, tak aby nedocházelo ke zneužívání a oslabování synergii. Pokud se týče té národní eh, finanční facility, tak samozřejmě tady je nutné, aby ty peníze se vydávaly pouze tam, kde napomáhají biodiverzitě, tak je to v nařízení LIFE. Takže Eh, tady máme dohodu mezi Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou a na základě té by EIB měla posoudit očekávaný přínos eh, každého projektu eh, k těmto obecným cílům a podle toho tedy doporučit nebo nedoporučit ke schválení. No a investoři, kteří dostanou tyto peníze, budou muset plnit určité indikátory, Eh, dopadl do biodiverzity. Čili tady je, myslím, dostatek kritérií, aby do NCFF bylo eh, vhodně využito. Otázka číslo 9, KAP. Eh, jak tedy chceme my jako komise vyhodnocovat dopadu, dopad společné zemědělské politiky na biodiverzitu? To je pan Florence, paní Aguilar. Eh, Garcia. Otázka, zda akční plán je dostatečně ambiciózní, aby zde byla eh, koherence akčního plánu a společné zemědělské politiky. To byla paní Gebrandy. Tak eh, my chceme, aby tedy využití finančních zdrojů pro KAP a pro biodiverzitu dle Natury 2000 eh, a současně k tomu patří tedy také eh, otázky kompenzace. Eh, to je součást studie, která se spustí v roce 2018 a pro nás je důležité, abychom posoudili eh, adekvátnost prostředků, které jsme vyčlenili pro současnou období a eh, jejich tedy využívání a výsledky, které byly, které bylo dosaženo. Co se týče kompenzací, důvod, proč to konkrétně specifikujeme a proč o tom hovořím, je eh, ten, že opatření pro kompenzace jsou plně využity a tím vzniká napětí. A takže mm, tady je potenciál pro jejich lepší využití a tím by to napětí mohlo poklesnout. Dále by také členské státy měly hodnotit stávající alokace a e, zemědělské a ekologické orgány by měly sdílet relevantní informace z této oblasti se zemědělci a měly by zemědělce školit v rámci příslušných programů. Další důležitá věc k společné zemědělské politice eh, se týká toho stáleho poklesu rozmanitosti druhů a jejich habitatu a je potřeba eh, zlepšit eh, tedy tuto situaci. Je tam ovšem určitý nedostatek ve financování a my v komisi bychom chtěli upozornit na to, že návrh komise zakázat pesticidy v zájmových oblastech bylo eh, vzvráceno při nedávném hlasování, tak doufáme, že eh, zájmy že, že bude také tedy toto podpořeno, protože eh, pokud by se Eh, pesticidy nepoužívali v konkrétních oblastech, tak by to tedy mohlo situaci částečně řešit. Eh, otázka 11. Ta se eh, týká například rybářských organizací nebo zdrojů pro udržitelný rybolov a případného přínosu ekoturistiky a Ehm, to jsou všechno opatření, které, o kterých lze uvažovat v, rybo, v oblasti rybolovu. Ehm, my jsme jednali s jednotlivými subjekty a v oblasti e- chráněných oblastech moří je toto velice důležité v kontextu rozvoje rybolovních opatření za e, společné rybolovné politiky ehm, v rámci programu Marina 2000. Ehm, není, ehm, v daném programu není možné alokovat více prostředků na udržitelný eh, rybolov, ale je možné efektivně využívat prostředky určené na mořskou biodiverzitu. Ekoturistika a udržitelný rybolov jsou povinností vzhledem k významným eh, ekologickým službám v mořských chráněných oblastech. Další otázka souvisí s akcí 12 je to otázka pana Demesmakera ohledně eh, nárůstu konektivity a ozelenění infrastruktury v rámci eh, programu. Jedna akce má za cíl vytvořit kritéria pro celo evropskou zelenou infrastrukturu a to by možno příští víceletý finanční rámec mohl převzít včetně pravidel pro dané programy. Ale co se týče možnosti zlepšení existujících pravidel, členské státy samozřejmě mohou poskytnout více prostředků na zelenou infrastrukturu, takže ano, my víme, že toto lze také řešit eh, v rámci stávajících programů. A nyní závěrečné priority, co se týče závazků a mm, podobně, o to jsou otázky, kde jednu obecnou položila paní Briano, jak mohou europoslanci přispět k šíření navržených akcí v zájmu uh, uskutečnění těchto cílů. To skutečně je velmi dobrá otázka v tom smyslu, že tento akční plán je pro nás pro všechny. Pro všechny evropské občany, včetně poslanců a takže skutečně lze sehrát významnou roli při eh, řešení, při šíření informací, hledání řešení, výměny osvědčené praxe a zvláště co se týče potřeby zapojení dalších subjektů, především uživatelů půdy, vlastníků půdy. Máme brožurku o akčním plánu Natura ve všech jazycích a myslíme si, že by bylo možné je využít, abyste o nich mohli jednat ve vašich volebních obvodech aby toto bylo propagováno v členských zemích a komise bude taky vítat zapojení europoslanců. A nezapomínejte také ty akce, které přinášejí zase pozitivní hodnotu pro diskuse o příštím víceletém finančním rámci, kde vy skutečně můžete sehrát významnou roli. K otázce 13 specificky je to otázka paní Briano jak, se, jak lépe zapojit výbor regionu, jeho stanoviska jsou zapracována a dále spolupráce mezi výborem regionu a Evropskou komisí. Mohu vás ujistit, že akční plán bere v potaz stanoviska výboru regionu. Výbor regionu se sám zapojil do Eh, vývoje mm, tohoto dokumentu a když se podíváte na akce 1, 6, 13, 14, to o tom eh, nemá komise rozhodovat a, a komentovat to alokování. My jsme přesvědčeni, že výbor regionů jaksi je plně, plně zapojen a angažovan. Společná technická platforma pro spolupráci v oblasti životního prostředí, tak tam budou probíhat workshopy, semináře, konference v zájmu propagace e, místních samozpráv a využívání inteligentních postupů e, v rámci sedmého programu. Je tam platforma vytvořená výborem regionu a komisí pro usnadnění dialogu a informálního e, komunikace na místní úrovni. Takže to může a také bude aplikováno na směrnici o přírodě. Dále je tam otázka paní Briano ohledně akce 14. Zda eh, nehmotné eh, kulturní dědictví bude také pokryto touto akcí a zda a jak mohou občané se hlásit k Evropskému roku 2018 roku kulturního dědictví. Kulturní dědictví hmotné a nehmotné eh, je součást článku eh, akce 14 a co se týče nehmotných kulturních eh, aktiv, je potřeba se soustředit na možnost synergií těch dvou aspektů dědictví zapojení do Evropského roku bude součástí eh, nadcházejícího rozhodnutí parlamentu a rady. Národní koordinátoři budou jmenováni členskými státy a budou ten rok připravovat. Bude tam celá řada evropských finančních programů na toto zaměřených. A poslední slide, to jsou příští kroky. Je to, máme ambiciózní pracovní program, do kterého je zapojeno řada eh, subjektů. Je to program na rok a půl. Eh, řada těch akcí už proběhla, například eh, prohlášení dne Natura 2000 15. května, dále konference, která se konala 6. června spolu s výborem regionu a malským předsednictvím. Místo předseda Timmermans tam v závěrech pro, potrhnul angažovanost komise Eh, v této oblasti a dále máme závěry rady k akčnímu plánu, ale pak jsou tu ještě obecné otázky k akčnímu plánu, pokud čas dovolí, já bych na to teď odpověděl. Takže ty otázky jsou tyto otázka pana Poce, proč nedáváme větší důraz na některé eh, jaksi důvody poklesu diverzity, jako je doprava zemědělství a podobně. My jsme se věnovali spíš než po jednotlivých odvětvích, tak se v těch pokynech snažíme eh, eh, zjistit nebo zajistit, jakým způsobem biodiverzitu zapojit do všech jednotlivých oblastí, jako je doprava a zemědělství. Několik otázek se týkalo polinizačních iniciativ, pan Poc, pan Demesmaker a další se na to ptali. My jsme si vědomi v komise, že eh, opilovači jsou zásadní pro ekonomiku a eh, eh, to jedna z těchto právě je v, pokles, je v poklesu a několik druhů eh, opilovačů a to nejsou jenom včely, ale i někteří brouci a ptáci jsou zahrnuti v těch akcích, ale je nám jasné, že je to problém širší než jenom ochrana eh, mm, těchto druhů, je to otázka taky zemědělství a podobně, takže komise se bude otázce opilovačů ještě věnovat v odpovídajícím rámci. A dále otázky, proč eh, iniciativa o transevropských sítích. Ehm, plán obsahuje specifické akce, které podporují rozvoj zelených infrastruktur ve smyslu obnovy přírody a podobně. Ale my jsme nechtěli předjímat žádné aspekty budoucího víceletého finančního rámce, tak máme tyto, tato kritéria, která by v budoucnu mohla být zapracována do víceletého finančního rámce, pokud bude přijat eh, ten eh, transevropský mm, systém eh, zelené infrastruktury, ale nyní zkoušíme, jakým způsobem bychom mohli takové eh, infrastruktury zvažovat. Eh, dále dvě otázky se týkají strategie. Akční plán rozhodně má za cíl významně přispívat k dosažení biodiverzitních cílů ale akční plán sám nemůže dosáhnout e, těch stanovených cílů, protože je potřeba přijmout celou řadu e, akcí e, nad rámec tedy té strategie. Je to otázka, je to příspěvek, ale ne všelek. Další otázka, zda bude dostatečná politická vůle pro dosažení cílů biodiverzity, zda bude tomu dána větší priorita. Inu, tento akční plán, jak už bylo řečeno, obsahuje 15 konkrétních akcí. Většina z nich má být nastartována v tomto roce a dokončena v příštím roce. Ehm, očekáváme rychlý pokrok, rychlou implementaci a považujeme tento akční plán i e, příslušnou směrnici za velice dobrý základ pro politiku biodiverzity. Takže si myslíme, že by to mohlo i být impulsem pro politickou vůli. Když vezmeme v potaz, že tato Eh, tento akční plán vypracoval akční plán, kterému předsedal místo předseda eh, Timmermans, Tajnen a eh, není pochyb o tom, že je tu veliká podpora v rámci konference předsedů parlamentu a my jsme přesvědčeni, že členské státy naleznou také e, stejný zájem naplňovat tyto závazky. E, Obční plán bere v potaz specifika, bere, bere pot, v potaz specifika členských zemí, to byla jedna z otázek, akční plány e, členské země a jednotlivé skupiny samozřejmě zohledňují. Cílem je bilaterální dialog, proto je taky do toho zapojený výbor regionu, eh, abychom se seznámili s místními potřebami a specifiky. Co se týče závazných cílů pro členské státy, jednalo se, jednalo se v podstatě o soubor návrhů členských států a subjektů a akční plán právě se věnuje těm otázkám, které tyto zdůraznili, takže nevidíme, nemáme obavu eh, z, toho, že by, že by eh, ty eh, návrhy minimálně někteří nechtěli prosazovat. Dále jsme identifikovali dvě otázky, které se netýkají žádné specifické akce, ale já bych na ně rád stručně odpověděl. Jedna je otázka pana Gibrandyho ohledně otázky o chráněného le, běloveckého lesa v Polsku, jaká je situace, co se týče kácení dřeva a podobně. Mohu říci, že polské orgány odpověděly otázku ohledně na otázku ohledně kácení v Běloveském lese polské orgány e, z, e, naprosto popřeli tvrzení e, podle článku 6, 1, 12 a tak dále i článku 15. Takže jsme přesvědčeni a zdá se, že polské orgány nehodlají zastavit kácení v této lokalitě a až komise eh, zanalizuje celou tu odpověď, tak se budeme zabývat dalšími kroky. Jak víte, teď eh, probíhá předchozí krok, kdy ještě nelze to dát k soudu. Jedna otázka pana Rojtemana se týkala eh, citlivých pastve, travních porostů a e, zda by bylo možno jmenovat jako citlivé stále e, travní porosty, jsou to specifické oblasti, e, které například přispívají k zachycování uhlíku a podobně. To je vysvětleno v pokynech o zelených praktikách v společné zemědělské politice a my jsme přesvědčeni, že by mělo být více vyhrazených pastvin a všechny pastviny v rámci eh, Natura 2000, eh, která se označena jako eh, ekologicky citlivá, ehm, tak je tam jeden, jedna sub akce se právě týká těchto těchto eh, stepí nebo těchto travních porostů. Takže děkuji. Doufám, že jsem takto zodpověděl všechny otázky. Děkujeme vám za vyčerpávající prezentaci. Vy jste dostal 45 otázek od členů výboru pro životní prostředí. Já doufám, že kolegové eh, vyslechli odpovídající odpovědi, nicméně teď jim dám slovo a pro případné další návazné otázky nebo reakce. Takže hlásí se nejprve pan Florenc, poté pan Dorfman, možná paní Katembach. Dejte znamení, jestli chcete se na něco ptát. Pan Demesmaker, a v druhém kole se potom můžeme vrátit k těm, kteří původně otázky komisi nepoložili. Děkuji, srdečně děkuji komisi. Myslím, že jste eh, do toho investovali opravdu hodně energie. A snažíte se a pozitivně ovlivnit celý vývoj kolem Natura 2000. Myslím, že je to opravdu těžký úkol. Já mám problém, jsem na konci vašeho řetězce a já jsem zemědělec, který to všechno musí pozitivně nebo negativně snášet. Já mám svoji farmu. Není to tak, že bych měl nějaké veliké problémy a chtěl si nad tím uh, otřít ruce. Nicméně máme zde některé problematické věci, například uh, ten uh, pojem bezpečného uh, udržování. Uh, Víme, že máme některé oblasti, které jsou tímto způsobem definovány. V Rakousku i v celé řadě dalších zemí to ale vedlo k katastrofě. Úřad A řekl, toto, ten stav, udržovací stav je dobrý, je možné, aby lovci pokračovali v lovení nebo ti, kteří loví ryby. Rybáři taky by mohli eh, pokračovat eh, v lovení, eh, pak to ale někdo dal k soudu a trvá to tři roky, než to soud rozhodne. Takže já si myslím, že definice ehm, bezpečného stavu pro udržování populace je něco, co musí být naprosto jasné. Není možné, aby Brusel byl spoluzodpovědný za to, že stovky rybářských forem, fa, firem zkrachuje, protože nemohou lovit ryby. Na druhou stranu je potřeba dávat pozor na to, aby um, um, ještě v rybnicích nějaké ryby zůstaly. Podobně e, je tomu u vlků. Já jsem se um, ve Švédsku informoval na to, jak to vypadá s tou um, bezpečnou um, úrovní udržování populace. Norsko proto má uh, specifické uh, specifická pravidla, nicméně uh, není to také úplně jasné. Došlo k sporu mezi vládou a Evropskou komisí. Pokud je o švédské soby, existují zde a problémy. Finančně, finančně to není až tak velký eh, problém. Nicméně eh, v podstatě dochází k tomu, že eh, ta stáda se tak rozprostřou, že není možné ta zvířata potom opět sehnat dohromady. Já myslím, že to jsou věci, které je skutečně potřeba řešit, abychom měli jasnou definici toho, co je bezpečný eh, stav populace, pro udržení populace. Eh, je potřeba zohlednit to, co je možné eh, za tento bezpečný stav považovat a co nikoli. Je zde celá řada aspektů, které je potřeba mít na paměti. Pro mě je důležité, aby došlo k zapojení zemědělců. Nemusíme dělat všechno, co zemědělci chtějí, ale je potřeba je zapojit. V některých zemích ehm, je ta situace dobrá, v mé zemi si na to nemůžu eh, stěžovat. Nicméně eh, pokud je, eh, jde o otázku um, odškodnění, tím žádného zemědělce nenalákáte, protože když přijde o zvířata, je to vždycky problém. Myslím si, že lepší by byla prevence, to by určitě zemědělcům mnohem více pomohlo. A to je v podstatě eh, z mé strany to nejdůležitější. Eh, Dámy a pánové z komice, dnes jste ani jednou nezmínili, že zemědělci musí mít také eh, příjem, se kterým dokážou vidít. My jsme tady také zemědělci a zemědělci potřebují mít možnost vydělat si dostatek peněz na to, aby přežili. Tři roky bylo mléko levnější než minerální voda. Jak poté má zemědělec nějakým způsobem vyjít? Když je pokladna prázdná, je prázdná a nedá se s tím mnoho dělat. Je potřeba abychom neustále měli na paměti e, to, že e, tato šílená zemědělská politika je nesmyslná. Proti tomu musíme bojovat a v tom já jsem na vaší straně. Děkuji panu Florencovi a další je pan Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na to, co e, řekl pan Florenc. Mám dojem, bude o směrnici o floře a fauně, eh, že na papíře tam byla zavedena určitá flexibilita, pokud jde o ochranu druhů. Ve skutečnosti ale tato flexibilita neexistuje. Eh, Karl Heinz Florenz eh, zmínil některé příklady velká nebo ryby. To jsou zvířata, která v řadě částí Evropy eh, skutečně jsou ohrožena. Eh, evropský eh, přístup zde přinesl určité zlepšení, ale je potřeba dělat více. Je potřeba mít v legislativě určitou flexibilitu. Aby jsme zde měli flexibilitu nejenom na papíře, ale bychom se skutečně podívali eh, na to, eh, jak eh, dochází k vývoji u jednotlivých druhů, jakým způsobem byly zařazeny a v podstatě zde nedochází k žádným změnám. Jde zde především o kormorány, vidry a vlky. Nyní se dostáváme k vlkům. Před nedávnem jsme měli schůzi na výboru regionů a komise se tam opět stěžovala na to, že je zde eh, problém eh, mezi nějakým soužitím, eh, mezi zemědělci a jejich zvířaty a vlky na straně druhé. Samozřejmě je možné takovéto soužití zajistit, ale je to podobně těžké jako soužití lidí a krys ve městě v celé řadě zemí a během tří let může dojít k tomu, že populace vlků se v podstatě zdvojnásobí. A, a je těžké nalézt eh, rovnováhu. A, samozřejmě není možné, aby vlci sežrali eh, veškeré ovce zemědělcům. Já zde hovoříme také o situaci v mém regionu. Eh, je to horská oblast, eh, tam se pasou ovce. Eh, ty ovce jsou až ve výšce 2,5 tisíce metrů a tam není možné mít nějaké ohrady. Není, je skutečně těžké zde nalézt možnost soužití s vlky. Pokud je o biodiverzitu v Itálii, v tuto chvíli je několik tisíc eh, vlků. Nicméně více než polovina těchto vlků eh, jsou eh, napůl psy, skřížily se se psy. V podstatě už to tedy není středoevropský vlk, ale je to populace, která se skřížila se psy a to do značné míry. A ochrana těchto zvířat už nemá vůbec co dělat s ochranou vlků v Itálii během několika let už budeme mít pouze eh, skřížené vlky. Eh, vlci se skříží eh, se psy velice snadno a, a, a vlci pak jsou hybridizovaní. Otázka je, jaký postup je tedy smysluplný a jak dosáhnout rozumné rovnováhy mezi eh, zájmy zemědělců, eh, také v oblastech eh, horských a zájmy z hlediska biodiverzity je potřeba podívat se na to, jaká opatření vedou k tomu, že je více biodiverzity, biodiverzity a méně eh, biodiverzity. Eh, je potřeba eh, podívat se na to, zda dochází k nárůstu biodiverzity. Možná zjistíme, že máme u nějakého vlka více, ale že v ostatních oblastech biodiverzita klesá. Děkuji, paní Kádenbach. Srdečně děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat za prezentaci a za detailní zodpovězení našich otázek. Myslím, že i ehm, z hlediska struktury to bylo velice eh, dobře zorganizované. A já musím říci, eh, že mm, jste sice uvedl nějaké eh, důvody pro to, eh, proč eh, některé věci nejsou odpovídajícím způsobem řešení, řešeny, ale mm, mě to úplně neuspokojilo. Já jsem byla zodpovědná za ochranu životního prostředí a měli jsme tam diskuzi s Ivou. Hovořili jsme o vidrách. Tato problematika nemůže být v podstatě smetena ze stolu. Pro mě je to otázka akceptace oblastí Natura 2000. Samozřejmě lovci, stejně tak jako zemědělci, mají velice silné lobby a jejich hlasy se ozývají v médiích. Na druhou stranu máme zákony na ochranu životního prostředí. Vzniká zde e, takový konfliktní stav, který je velice nepříjemný a často se nezakládá, nezakládají argumenty na žádných vědeckých studiích. Je třeba, aby jsme ze strany komise dostali nějaké návrhy, jak je možné toto zlepšit, protože v tuto chvíli se na veřejnost ti hledají v podstatě taková polovičatá řešení. Ehm, hledají se různé skuliny v legislativě, eh, legislativa se různým způsobem interpretuje. A to situaci komplikuje. A v některých eh, regionech ehm, se to vyřešilo takovým způsobem, v jiných regionech eh, jiným způsobem. Nicméně já bych byla ráda, abychom se byli vědomi toho, že zde jsou skutečně různé protichudné zájmy a e, že je potřeba e, se pokusit e, na, zajistit legislativu takovou, aby se věci řešily jednotně. Pan Demesmeker. Děkuji. Také já bych chtěl na začátek poděkovat komisi za velice detailní prezentaci a za zodpovězení otázek. Vidím, že jste se skutečně snažili zodpovědět naše otázky. Já mám ještě eh, nicméně některé otázky, které zodpovězeny nebyly. Chtěl bych eh, na začátek říci, že máme skutečně velká očekávání, pokud jde o tento akční plán. Především pokud jde o pokyny eh, v oblasti Natura 2000 a pokud jde o implementaci. Je třeba zlepšit implementaci. Akční plán je podle mého názoru krok správným směrem. Nicméně, o co nakonec půjde, je, zda eh, bude možné dosáhnout eh, cílů v oblasti biodiverzity do roku 2020. A zde komise poukazuje na to, že bude eh, třeba dalších kroků, že to, co se dělá, nestačí. A mně stále ještě není jasné, jak chce komise podpořit další kroky a co plánuje udělat po roce 2020. Biodiverzita je otázka, která už ze své definice vyžaduje dlouhodobé kroky a dlouhodobou strategii. A my samozřejmě pracujeme v rámci eh, finančních rámců, které jsou v podstatě krátkodobé. To je samozřejmě nevýhoda. Nicméně já se domnívám, eh, že se musíme zamyslet nad tím, jaká je naše vize, jak můžeme eh, upravit svoje strategii z dlouhodobého hlediska. Především eh, pokud se podíváme na některé body toho akčního a plánu. Já to zdůrazňuji také ve své zprávě. Jedná se o zelené infrastruktury, ehm, síť DNG, Myslím, že zde před sebou skutečně nemáme žádný hmatatelný návrh. Eh, je pravda, že nevýhodou je to ten krátkodobý výhled, ale my bychom možná měli znovu přehodnotit svůj eh, přístup a připravit celou tuto věc lépe. Musíme se eh, pokusit posunout se k zelenější infrastruktuře, eh, ke, eh, k lepšímu propojení. Eh, to tež se týká také opilovačů. Je to naprosto naléhavá a důležitá otázka, kterou je potřeba řešit holisticky. Potřebujeme eh, konsistentní přístup a eh, koherentní vizi toho, co by se mělo stát v dlouhodobém hledisku. A takže bych byl rád, aby komise v tomto směru pokračovala ve své práci. A děkuji. Nyní pan Flanagan. Děkuji. A Hovořilo se zde o jedné oblasti, pokud jde o těchto směrnicích a to je komunikace. Já naprosto souhlasím a s tím, že je důležité eh, zachovat přírodu pro budoucí generace, ale pokud nekonzultujete s dětmi, s lidmi předem, potom eh, to situace jenom zhorší. A před eh, zavedení těchto směrnicí v Irsku neproběhly žádné konzultace. A k čemu došlo? V podstatě jsme určili velice rychlé oblasti, aniž bychom se podívali na detailní informace o těchto oblastech. A chyběla zde komunikace. Umíte si představit eh, mm, situaci, kdy eh, vaše pozemky eh, jsou zahrnuty do chráněných oblastí a v podstatě naprosto nejsou zohledněny, zohledněna místní specifika. Já eh, vám uvedu příklad. Já um, já tankuji na místě, který se, které se jmenuje Clue Caden Bark tak se to eh, jmenovalo stovky let. A eh, myslím si, že to by mělo být respektováno i u těch pozemků, i u těch oblastí, protože zde došlo k jejich eh, přejmenování a původní jména vůbec nebyla respektována. A například desítky či stovky let eh, zde eh, byly určité návrhy, eh, desítky, zde byla určitá jména pro oblasti, ale směrnice naprosto ignorovaly tato jména, která se zde používala. Když se tomu jeden zemědělec postavil, bylo mu vyhrožováno tím, že skončí ve vězení a bude muset zaplatit pokus, eh, pokutu. Eh, to je skutečné selhání komunikace. Evropská unie a komise zde eh, skutečně špatně komunikuje. Nicméně není to jenom problém komise. Naše vláda také špatně komunikovala. A problém je, že neproběhly žádné konzultace s lidmi. Ani ze strany komise, ani ze strany vlády. Eh, neproběhla eh, žádná konzultace, která eh, by zahrnula názory lidí. Je třeba zahrnout místní úřady, ale my nemáme v podstatě místní úřady. Jediné místní úřady, které máme, jsou úřady, které byly vytvořeny proto, aby se snažili čerpat peníze z EU. Co je potřeba? Je potřeba, aby se zapojil náš parlament. Máme výbor pro evropské záležitosti a ten by se o to měl starat. Ale bohužel. Um, zasedání tohoto výboru probíhá ve chvíli, kdy my jsme ve Štrasburku. V každém případě je nutné komunikovat s lidmi. Kvůli nedostatku e, komunikace eh, došlo eh, k tomu, že eh, lidé, kteří v mém regionu kopou rašelinu. Já jsem v kontaktu s těmito lidmi, nicméně jejich situace se velice zhoršila po zavedení směrnice. Vznikl zde obrovský konflikt. Lidé kteří eh, jsou v tuto chvíli staří, žili v určité lokalitě eh, po desítky let a nyní v podstatě nemůžou jít eh, na ty pozemky, které, kudy chodili a o které se starali desítky let. Pokud nebudeme s lidmi komunikovat, eh, vrátí se nám to. Eh, je skutečně potřeba být opatrný a eh, k tomu nedošlo před zavedením směrnic. Já jsem vegetarián a skutečně si vážím flory a fauny. A Já ale vím, co se děje eh, v oblasti, odkud jsem a snažím se poslouchat lidi. Eh, když hovoříme o ohrožených eh, druzích, všichni víme, jak opatrní musíme být vůči ohroženým druhům. Nicméně je zde další ohrožený druh a to je člověk a já jsem členem tohoto druhu. To je zkrátka skutečnost. Máme v Irsku organizaci, Národní organizaci pro e, ochranu životní ho prostředí. Ale eh, nikdo eh, na západ o Šenenu eh, není členem této organizace. Eh, lidé o tamtoť vůbec nejsou zahrnuti. Často se zde hovoří o socioekonomických eh, cílech, ale to je špatný základ eh, politiky. Eh, já se domnívám, že je potřeba, abychom se soustředili na životní prostředí, ale zároveň opravdu zohledňovali sociální potřeby populace. Eh, máme zde eh, různé eh, příklady. V Barenu před několika lety došlo k tomu, že zemědělci eh, zde eh, nemohli v některých oblastech pást už svůj dobytek, ačkoliv tomu tak bylo po stovky let. A došlo k tomu, že eh, půda zůstala naprosto neobdělávána a nakonec se úřady snažily zemědělce přesvědčit, aby tam svůj dobytek opět pást začali. Pokud jde o rybolov, Ehm, myslím si, že to je oblast, která se také musí řešit. A celá řada zemědělců v pobřežních oblastech jsou také ehm, zemědělci. A já si myslím, že by bylo dobré eh, zemědělský přístup a přístup k rybolovu zde nějakým způsobem integrovat. Myšlenka, že um, slovo environmentalista je špatné slovo, um, mi připadá trochu eh, divné. Já eh, souhlasím eh, se směrnicemi, které zde máme před sebou, nicméně je zásadní, abychom hovořili s lidmi na místě, abychom zohledňovali jejich názory, protože to je zásadní lidé odchází z venkova a až odejdou úplně, kdo se bude eh, starat o pozemky, kdo se bude starat o eh, půdu. Eh, lidé žijící na venkově se musí starat o půdu a je třeba, abyste naše názory zohledňovali. No, yes, nej, jeg taler dansk. <laughs> Jeg vil også tak. Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat eh, komisi za velmi důkladnou práci. A tady opravdu se leco spohlo. Problém je v tom, že jako celek eh, to eh, nikdo nepere dosti vážně. Protože máme tady poměrně hodně peněz v natuře 2000 které by mohly být investovány do biodiverzity, ale nejsou. Možná občas někdo eh, vysloví poděk- politování, ale také nic moc. Ano, bylo tady, by tady uveden eh, ten příklad eh, biologického pralesa v Polsku, ale v Evropě se takovýto habitatu hodně ničí Eh, protože se nedodržuje legislativa. Já myslím, že eh, jsou způsoby, jak tomu pomoci. Především je třeba přiměřeně respektovat zákon a také to, že komise by měla být připravena zasáhnout, pokud se eh, tyto zákony nedodržují. A pak samozřejmě je tady třeba mít řádné financování a já myslím, že to jsou peníze, ty vhodné peníze jsou v eh, zemědělské politice, jich tam hodně a prostě stačí říct, že tolik a tolik peněz eh, odtud bude prostě eh, vynaloženo na biodiverzitu. My jsme v posledních letech zažili velký úbytek ptáků v zemědělských oblastech. A to skutečně je hrozné, že to tak je. To je, to je indikátor toho, že věci nejsou v pořádku. A mé, má vnoučata e, bydlí v oblasti, která se vyznačovala e, obrovským e, množstvím vrabců a teď prostě jsou pryč. No a pak tady máme ochranu klimatu. My máme klimatickou úmluvu OSN a to není nic, eh, co je otázka prostě luxusu a, a mohli bychom debatovat o tom, jestli tedy proto eh, mají být pravidla nebo ne. To je, to je prostě něco, co tady dříve nebývalo takhle. Já myslím, že my se musíme podívat na celou ekonomiku, eh, také na ten klimatický aspekt a všechny ostatní aspekty. Já jsem velmi ráda, že komise toto položila na stůl. Je to tedy lepší než v minulých eh, letech, ale já myslím, že skutečně pokud se týče financování, tak tady bude třeba, eh, aby, aby tady komise eh, se tím zabývala rigorozně. Děkuji. Ještě někdo? Pan Hoisling, Děkuji vám. Bohužel tady už nemáme pana Dorfmana. Eh, debat o vlkcích eh, jsme si v Německu už užili opravdu hodně. Eh, to samozřejmě souvisí s tou politikou Natura 2000. My tady máme určité druhy, které se nám dnes množí víc než v plynulých letech. Vlk je jedním z nich nebo něk, čápy. To, to jsou prostě eh, eh, dobré příklady, ale na druhé straně eh, vidíme obrovský úbytek biodiverzity, úbytek druhů v zemědělsky obdělávané půdě. A o to se musíme postarat. V mém regionu jsme v posledních 30 letech Eh, přišli o 93% eh, těch ptáků, kteří pro naši eh, oblast byli typičtí. A, či to jsou ty ohrožené druhy. No ale celý svět dneska se zabývá o vlk, se zabývá vlkem, bobrem, vidrou a to je tak asi všechno. My eh, v Evropském parlamentu už léta mluvíme o, eh, o, o mm, řekněme, prioritních ekologických eh, plochách, který chceme dosáhnout, aby jich bylo celkem 5% celkové rozlohy. No. Čili pokud toho nejsme schopné, tak to je skutečně, skutečně špatné. Proto já doufám, že ta eh, debata se nebude týkat jenom oblasti pod Naturu 2000, ale že se budeme zabývat obecně zemědělskou politikou, protože tam je ten problém. Děkuji. Děkuji vám. A jestliže se nikdo další nehlásí, pak tedy Eh, pan Rosa, kdyby nám to zhnul. Thank you very much, Mrs. and Thank to all the MEPs for the question. Děkuji, děkuji vám za všechny otázky. Já bych tady signalizoval, eh, tady, že proti tomu eh, akčnímu plánu v rámci natury není nikdo, čili máme tady vlastně celkovou akceptaci, dalo by se říci. K panu Florencovi, já vám můžu říct jednu věc. My tady samozřejmě respektujeme situaci farmářů obecně. Já vím, že je to tady opravdu obtížné, pochopitelně to souvisí i tedy s cenami paliv, ale ty nemají přímý vliv na Naturu 2000. Naturu, Natura 2000 se může vnímat jako další zátěž, eh, zejména v souvislosti s problematickými druhy, a se týká kormoránů, jak jste řekl, ale to též platí o bobrech a vidrách. Eh, pokud eh, v některých případech dojde k katastrofě, tak je třeba bylo jasné, jakou akci je možno Eh, podniknout. A my tady máme, čili skutečně tak kormoráni a další ty chráněné druhy, ty mohou být, eh, na té se mohou stěhovat eh, výjimky. My prostě potřebujeme, aby se to vyjasnilo a zharmonizovalo, aby bylo jasné, co s tím. Některé druhy nejsou eh, v podstatě vnímány tak, že je třeba chránit každý kus, aby se zachránil druh. Já bych řekl, že tady máme ale jednu věc, která eh, je, eh, která je skutečně zlozvykem a to je říkat za to že Brusel. Ta Ovšem otázka, jak se použije ta či ona výjimka, to či oné pravidlo, tak to je v rukou místních činovníků, ne Bruselu. My jsme tady měli příklad eh, eh, švédských vlků a jejich ochrany. My jako komise k tomu můžeme sice eh, říci, E, něco, co bychom si tady představili, jak to má být, ale e, tím se opravdu jejich počty ne, nezlepší. Ano, samozřejmě my víme, že je tam e, ta, ten problém genetické, možná degenerace vlivem, vlivem množení v úzkém okruhu. K tomu, co řekl pan Floren, samozřejmě eh, fára, farmář potřebuje eh, mít eh, udržitelný příjem, že ale ale pak jsou tam ještě ty, ty kompenzace, jistě to také musíme brát v úvahu. Dále pan Dorfman a flexibilita na papíře tak přesně proto potřebujeme akční plán a příslušné pokyny. Protože skutečně, ano, máme papír, tam je tady eh, to eh, litera a duch eh, té směrnice, no, ale tady třeba pan Flanagan řekl, tady uvedl příklad, kdy chyběla naprostá flexibilita a to samozřejmě není dobře. Pokud se týče mm, třeba já nevím, eh, eh, lidé versus vlci, lidé versus eh, krysy. Lidé v podstatě vnímají vlky pozitivně, ale samozřejmě je to druh, který může způsobit potíže ve venkovských oblastech. My eh, v Evropě máme dobré příklady, jak se to dá řešit, ale samozřejmě eh, eh, nám možná chybí zkušenosti předchozích generací. Samozřejmě s vlky je to tak, že tam nemůžeme jasně tvrdit, že prostě jakmile populace vlků dosáhne určité úrovně, bude to na úkor jiných druhů. To ne. Eh, co se týče, ano, ty oni jsou taky ohroženi, že, že tady je to křížení sepsy. a, no, to je součást problematiky. Další jsme tady hovořili o um, opilujících producích eh, druzích. Ano, my se tím zabýváme v rámci DG Agri a DG Santé, Santé a uvažujeme, jak to se toho nejlépe ujmout. Také paní Kadenbach upozornila na rozmanitost regionů. Ano, my eh, máme prostě případy, kdy se eh, různé pokyny tady uplatní správně a má to dobré výsledky a zase jinde, kde se zdá, že je to úplně špatně. No, takže tady je prostor pro větší dialog. Ano, já jsem eh, rád eh, tomu, co řekl pan Demesmak, že jsou tady vysoká očekávání. Ano, a my eh, ano, víme, že nemůže, nestačí, abychom ty informace dali pouze v angličtině na Eh, web, tom si ve všech jazycích. Tak eh, biodiverzitní cíle eh, do roku 2020. My vlastně s těmi cíly se zatím docela potýkáme, ten akční plán ten nám pomůže, ale my máme samozřejmě infrastrukturu v rámci Natury 2000, která tomu tak pomáhá. No a pak Eh, jsou tady eh, ty nové pokyny o tom, jak eh, započítat služby pro tedy ekosystémové. A tady skutečně je udělat mnohé pro to, aby se to i jaksi ze společenského hlediska vnímalo trošku jinak. 2020 a co potom, to je tedy otázka eh, nejenom pro Evropu, ale také pro svět. My tam máme eh, v současné agendě eh, mnoho cílů, ne všechny splníme, ale měli bychom tedy začít uvažovat o globální strategii pro biodiverzitu. Čili to je něco, co, čemu věnujeme velkou pozornost. Pane Fanegane, to byl skutečně úžasný příklad toho, co by se nemělo dělat. Ano. Já si myslím, že prostě ta komunikace musí být jiná, to ano ale zatímco to, to, co vy jste řekl, to, že e, je to vnímáno spíše, aha, tak tady už to nesmím dělat, poněvadž to už teď je zakázáno. No a to tedy vzbuzuje nedůvěru. Já musím říct, že tedy e, ta nedůvěra je hrozná, ale musím říci, že Eh, máme příklady lokálních vyslanců, kteří tím, že komunikovali, tak eh, ten obraz významně vylepšili. Takže my chceme, aby se lidé na místě angažovali. To znamená, že musíme s lidmi hovořit. My jako komise nás není dost pro to, abychom navštívili každou vesnici. Čili proto potřebujeme silnější spolupráce eh, ze strany členských zemí, eh, tak abychom zahájili skutečný dialog, eh, který povede k budování důvěry a kde tedy se můžeme jak si překrývat tedy zájmy zemědělců a zájmy environmentalistů. Paní Okn hovořila o tom, že je třeba respektovat zákon, ano, samozřejmě. A otázka financování eh, v budoucí eh, společné zemědělské politice a vyčlenování prostředků eh, pro určité účely. To není jenom pro budoucí podobu zemědělské politiky, to už tam máme teď. Samozřejmě zmírňování dopadů klimatických změn, a Natura 2000, to je zajímavá tématika. Paní Hojzlin, správně říkáte, že bychom se neměli eh, soustředovat pouze na ty druhy, které eh, vzkvétají, který, který přibývá. My se pořád musíme soustředovat také na mnoho těch, které, kterých nám ubývá ta Natura 2000 to samozřejmě nevyřeší univerzálně všude, ale my potřebujeme mít jakýsi takový eh, bezpečný polštář, který nám umožní ta rizika zmírňovat. No a jinak děkuji také za to, co jste řekli o eh, zákazu pesticidů v určitých oblastech. Já myslím, že to je skutečně pro eh, biodiverzitu dobré, takže děkuji vám. Děkujeme za tuto rozpravu, všem, kteří se zúčastnili, děkuji komisi. Eh, kolegové, další bod na programu dnes nemáme, nicméně ne, že bychom neměli čas, ale já myslím, že budeme mít jinou příležitost. Můžete si to eventuálně probrat soukromně bez mikrofonu. Uh, uh, no, dobrá. Takže příští schůze se bude konat příští týden ve Štrasburku a žádná schůze ve Štrasburku, v Bruselu bude 21. a 22. června. Děkuji.